Vážení kolegové, myslím, že začneme. Ráda bych požádala ty, kteří přišli na schůzi, aby se posadili a začneme s bodem číslo 17 na pořadu jednáním, kterým je současný stav a budoucnost synergií pro větší účinnost evropského fondu pro regionální rozvoj a ostatních strukturálních fondů. Máme zprávu z vlastní iniciativy připravenou Georgiosem Stavrakakisem a dnes se bu- zde budeme mít ne- na zasedání nejenom eh, poslance, ale také hosty, které představím po Eh, úvodu George Stavrakakise. Takže teď prosím George Stavrakakise o úvodní eh, slovo. Eh, dobrý den, vážení kolegové, vážení hosté. Máte pod před sebou pracovní dokument, který eh, vychází z rostoucích synergie, které jsou dobré pro větší účinnost fondů na místní úrovni a hovoří o přidané hodnotě financování, eh, které eh, v případě synergií, než když se užívají fondy odděleně. V tomto dokumentu se hovoří o tom, eh, co dosáhneme skoordinovaným přístupem, eh, pokud jde o eh, Evropský fond pro regionální rozvoj, fond pro rozvoj venkova a sociální fond, eh, rovněž fond soudržnosti a fond pro rybolov. Obecně potřeba koordinovanějšího přístupu nejenom případě financování soudržnosti, ale i pro výzkum, eh, inovaci, eh, sítě a učení v Evropské unii je věc, která se uznává ve sdělení komise a v revidovaném rozpočtu. Vážení kolegové, Vzhledem k tomu, že mám k dispozici málo času, nebudu zacházet do detailů k tomu pracovnímu dokumentu, který před sebou máte. V první řadě bych chtěl poděkovat hostům za to, že přišli a za jejich příspěvek do diskuse. A e, dám jim slovo napřed, abychom mohli využít jejich cených zkušeností, protože eh, uvidíme, jakými praktickými věcmi se o ně zabývají. No, děkuji, Georgiosi. Máme zde Jan Martina Deveta, to je ředitel Ecoris, bruselské kanceláře. Eh, máme zde eh, Norberta, eh, Hellera Norberta, který je vedoucí řídícího orgánu Německé spolkové země Saska Anhalska a Serafina Pasos Vydala ze schromáždění skotských místních orgánů Kosla, taky sídlí v Bruselu a je to takzvaná focus group na politiku soudržnosti. Tak jako prvnímu dávám slovo panu Jan Martenovi Tevet. Děkuji vám. Eh, paní předsedkyně. Eh, dobrý den. Rád bych se zaměřil na zkušenost Urban 2, která eh, vychází z programu, který má objem prostředků 715 milionů euro a pokrývá období 2001 až 2006 tento program je příkladem integrovaných politik, nejenom teoreticky, ale také prakticky. A já budu hovořit o hlavních výzvách týkající se všech fondů, především Evropského fondu pro regionální rozvoje a jeho aplikace ve venkově i na venkově. Eh, budu tedy eh, hovořit o Urbanu 2 a o zkušenostech, jak všechno lze udělat. Program, který my jsme dělali, tento program probíhal v letech 2001 až 6 a eh, byl inovativní v tom, že se zabýval zabýval regenerací obcí v krizi a obnoveného rozvoje. A 70, na 70 programů bylo věnováno 650 milionů euro v mnoha členských státech, kde celkem žije eh, přes 2 miliardy obyvatel. Integrovat se dají prostředky různým způsobem. Integrovat se dají programy, strategie a zdroje, dále integrovat na úrovni projektů, za třetí integrovat synergiemi, Eh, projekt, eh, projektů a dále integrovat týmy, které na tom pracují. A dovolte mi, abych pohořil o těchto čtyřech typech. Integrace fondů strategií a eh, podmínek tato integrace nám pomáhá posílit financování užitím různých fondů, pokud je to důležité. A takovéto půlování peněz z programu Urban a z dalších eh, p, zdrojů nám umožňují, umožňuje se zaměřovat na velké priority, například projekt Chichonu ve Španělsku, kde program Urban se použil k zavedení širokého pásma spolu s využitím dalších fondů, které využívala asturská vláda. Za druhé, integrace na úrovni projektů. Lze integrovat programy v rámci Urban 2. Jde o programy, které mají různé cíle e, a provádí je různé fyzické týmy. Jsou to e, programy, například no, projekty, které se zabývají eh, použitím nevyužitých budov znovu pro nějaké užitečné účely. Konkrétní projekt byl využití takového, eh, takové budovy například pro žemy v Rotterdamu se použil tento způsob nepoměrně neobvykle. Eh, bylo rozhodnuto udělat středisko pro mladé imigranty a ten projekt zastřešovala detektivní organizace. A bylo to nekonvenční, ale prokázalo to, že skutečně je třeba se zaměřit na jádro problému. Tady v té konkrétní městské části a fakt je, že se tam zlepšila školní docházka, více dětí absolvovalo školu a mělo to pozitivní dopady. Dále za třetí, předpokládáme, že jediný projekt může Eh, řešit eh, sociální nebo ekonomický projekt. To někteří říkají, ale je to naivní podle našeho názoru. Jsou eh, doklady, že lépe to funguje, když se integrují projekty například eh, marginalizované projekty pro marginalizované skupiny, asociace eh, místních eh, podnikatelů a, církev, a spolupráce s církevními spolky. Takže takovýto typ spolupráce má vždycky lepší dopad. A čtvrtý typ do integrace je integrace týmů, které realizují projekty. Zde hlavní eh, role eh, hrají, eh, hraje partnerství a vytvoření vhodných podmínek pro něj. Jde o partnerství jednotlivců i skupin, i subjektů. O tomto hovořím proto, že si musíme uvědomit, že můžeme využít Eh, synergií. Například v Bristolu je takový manažerský tým eh, přímo na radnici a řeší cíle 2, nebo v Halifaxu mají jediný eh, jeden jediný rozpočet na projekt integrovaný, který se jmenuje projekt Halifax a je na rekonstrukci budov. Takže vždycky je užitečné e, integrovat projekty v různých e, čtvrtích městech, města a e, manažer navázal kontakty, které jsou neobvyklé, ale fungují. Já o tomto hovořím proto, abych odůvodnil význam politiky soudržnosti a e, integrace, která má dopad především e, v oblastech, kde je krize. A v, e, pokud jde o dvojku, tak tento integrovaný přístup dává daleko lepší výsledky a takováto politika vylučuje prakticky nebo velmi omezuje možné eh, ztroskotání projektu. Děkuji vám a nyní bych ráda vyzvala pana Hellera, Norberta Helera, aby pohovořil. Děkuji vám, paní předsedající. Já budu mluvit německy. Vidíte, že Sasko-Anhaltsko eh, uprostřed té eh, mapy eh, v, na rozdíl od jiných urbánních programů. Je to regionální program, je to větší plocha a mm, tam jsou tedy i jiné podmínky pro mm, Eh, rozvoj regionu. Co eh, to je soudržnost koheze, to víte, to tady nemusím nijak vysvětlovat, ale je to každopádně kompaktní a komplexní úkol pro zprávu. Eh, Sasko-Anhaltsko mm, v letech 2000 až 2003 využívalo tři fondy, Zemědělský fond, regionální fond a sociální fond a investoval více než 12 miliard eur. Čili otázka je, jak řešit tuto komplexní mm, problematiku. Eh, máme fondy a máme jejich rozpočty eh, a máme také určitá pravidla. Eh, důležitá otázka je, jestli se jedná o městský nebo venkovský prostor, to, co potřebujeme podpořit, co je způsobilé pro příjem určitých dotací a jaké výdaje jsou způsobilé pro podporu. A nevýhoda těch urbánních programů je to, že tam není jasné, jasně definováno, jak mají probíhat popsat jednotlivé procesy, čili máme strategický přístup a ty procesy musíme samozřejmě nastavit odpovídajícím způsobem. Musíme tam mít fázi evaluace, tedy musíme mít nějaké měřitelné hodnoty, musíme tam mít vstupy, výstupy, tedy e, potom výsledky a, účinnost. To, se musí, to musí být měřitelné. Jaké jsou rozdíly mezi městským prostorem a venkovským prostorem? Co se považuje za regionální? Když například chci podpořit, e, podporovat vybudovat nějakou školu, mateřskou školku, eh, silnice, malé a střední podniky, eh, širokopásmovou infrastrukturu, inovaci nebo asistenty eh, nebo Mikrokredity to můžeme dělat v městském i ve venkovském prostoru. To eh, se týká tedy celkově, eh, celkově celého regionu eh, stejným způsobem. Další otázka je, jestli existují nějaké rozdíly v mm, místním uspořádání, jestli potřebujeme, jestli maj, jaké potřeby mají správní orgány v různých oblastech, jestli potřebujeme pravidla pro způsobilost možnost pro příjem eh, dotací a dále potřebujeme eh, jaksi jednotnou terminologii. Eh, potřebujeme, další otázka, jestli potřebujeme počítačové systémy. To je všechno otázka, která hraje důležitou roli ve strukturálních fondech. Eh, nejde o politickou otázku, je to užitečné nebo není, je to spíše otázka realizace a potom vyúčtování. A já tvrdím, že eh, v těchto oblastech žádné rozdíly nejsou. Je jedno, jestli projekt je v, na venkově nebo ve městě, jestli je to velký projekt nebo malý Projekt Euro má v celé Evropě hodnotu jednoho eura. A Samozřejmě může dojít k určitý, určité specifikaci, například eh, můžeme mít typické eh, zemědělské projekty, jako je eh, třeba podpora mm, pěstování řepky, olejky. Pak existují zvláštnosti velkých projektů, hospodářských projektů a projekty, další specifika mají projekty na trhu práce, ale vždycky je to projekt, ve kterém ve vše, pro všechny projekty je společné to, že euro má hodnotu e- jednoho eura a že uh, vždy uh, musíme uh, nahlížet na celou problematiku komplexně. Uh, tohle to platí pro každou žádost, každý návrh projektu, pro každé schválení projektu, pro každou platbu na základě projektu i pro kontrolu každého projektu a pro vyhodnocování každého projektu. Eh, co se dá, eh, jak, si, jak se můžeme poučit z minulosti, z toho, co již proběhlo? Eh, takže potřebujeme jeden správný systém pro všechny fondy a to i na několik období. To znamená, že tyto systémy by se neměly stále, stále měnit. Nové období eh, vlastně se překrývá s předcházejícím obdobím. Máme období, kde, jsou, eh, kde by měly být podmínky stejné. Ty projekty jsou natolik různorodé, že zpracovatelé projektů eh, by měli mít možnost eh, používat stejné administrativní eh, postupy. Pokud se zavádějí v novém období nové postupy, nové procesy, tak to vede jedně ke zmatení. A, eh, abychom tuto situaci usnadnili, tak by mělo svůj smysl, kdybychom v každém regionu, pokud mluvíme o regionálních operačních programech, abychom v každém regionu měli jednu, jeden správní orgán, který komunikuje s nejrůznějšími místy v Bruselu, tedy komi, například na komisi, s různými složkami na komisi a který potom komunikuje i v té zemi, jak eh, provádět eh, ten který projekt. Záporným příkladem je například DPH, která v eh, agrárním fondu není způsobilá pro dotace Čili kdo postaví eh, třeba nějakou protipovodňovou zábranu eh, v podobě rybníka, tak si musí, eh, tak musí zaplatit DPH sám, zatímco ve fondu EFRE a v jiných fondech je jaksi způsobila pro financování i DPH. Eh, například eh, potom obce, které eh, jsou pláci DPH, mohou dostat DPH zpátky potom od finančního úřadu. Obce v Německu například některé nejsou pláci DPH a pro ně potom existuje ta možnost, že dostanou DPH, že DPH tedy za ně zaplatí někdo jiný. Když pro projekty EFRE probíhají stejné kontroly jako pro, projekt, pro velké projekty regionálního fondu eh, s tím, že Mm, jedny z nich eh, jsou kontrolovány přes GPS, přes satelit eh, a obří projekty eh, EFRE, velké projekty EFRE se skládají potom z tisíce jednotlivých drobných faktur. Já se omlouvám, mně se tady nějak nedaří ta animace. Mm, PowerPointu, ehm, měla by být stejná pravidla evaluace pro všechny fondy. Záporný příklad v agrárním fondu ehm, momentálně probíhá každoroční evaluace v podobě každoroční zprávy a v jiných projektech máme ehm, průběžné hodnocení a strategické hodnocení potřebujeme stejnou eh, terminologii a jednotné překlady. Eh, nepomůže nám, když je jasně srozumitelný anglický originál a eh, potřebujeme i to, aby překlady byly jasné, srozumitelné a jednotné. Záporný příklad je například mm, úřad, který Mm, eh, se nyní jmenuje certifikační úřad, eh, tak se dříve jmenoval eh, platební úřad. V agrárním fondu je to certifikační úřad a v jiném fondu se to nazývá kontrolní. V regionálním fondu se to nazývá kontrolní úřad, ale je to stejný úřad, čili jednotlivá nařízení používají různé úřady nebo různá pojmenování úřadu. Uh, Ehm, máme dále problém s inovativními nástroji financování. Eh, tady se velmi často eh, diskutuje pouze eh, povrchně a přesný popis toho, co se za jednotlivými fenomény skrývá, ten se mění potom v průběhu období a my nemáme tedy ehm, opravdu jednotné mm, definice pojmů. Mluvili jsme také o prioritách. E, e, priority se e, Eh, překládají také jako těžiště eh, projektu eh, a nebo jako prioritní osa. Čili je tady takové určité zmatení už v té terminologii, alespoň v Němčině, a pak se uživatel musí samozřejmě ptát, jestli to náhodou nemá nějaký skrytý důvod. Potřebujeme jednotné definice jednotlivých fondů a to v celé Evropské unii. Musí tyto definice být určovány centrálně zde v Bruselu, musí musí být jasně řečeno, co máme chápat pod pojmem platba. Platba můžou být, může být záloha, může být definitivní eh, vyúčtování eh, a, a mm, může se mm, počítat ke dni eh, vyplacení nebo ke dni zaúčtování na účet. Nebo co to je vytvořené pracovní místo. Tady také musíme mít přesnou definici, od kdy mluvíme o nově vytvořeném pracovním místě. Nebo dále potřebujeme mm, počítačový systém pro všechny EU fondy, a sice zase na celoevropské úrovni mm, a také na úrovni členských států eh, a také na úrovni regionální. A dále potřebujeme jednotné požadavky na zprávy, na reporting, na zprávy, které mají být podávány. Pokud se mění požadavky na tyto zprávy v průběhu období anebo se liší mezi jednotlivými fondy, tak je potom těžké je ukládat do jednotné databáze. Pokud bychom toto sjednotili, měli bychom jednotnou terminologii, jednotné definice, jednotnou interpretaci, jednotné překlady, pak bychom e, měli v těch zprávách také srovnatelná čísla a měli bychom lepší e, jednotný počítačový systém v celé Evropské unii a měli bychom spolehlivé informace pro další rozhodování. a to jak na rovině lokální, tak i na rovině regionální, národní i celoevropské. Eh, samozřejmě k cíli existuje mnoho cest, ale pokud jdeme mnoha cestami současně, eh, tak eh, je to těžké. Proto bychom se měli rozhodnout pro jednu společnou cestu. A abych vám teď ukázal, jaké problémy mohou vzniknout v rámci komunikace, tak se podívejte na tento obrázek, který to ilustruje. Vidíte, že na konci celého procesu ten, kdo objednal houpačku, dostal něco úplně jiného, protože se špatně špatně vyjádřil a byl špatně pochopen. Čili to, jak spolu komunikujeme, mm, tomu musíme přikládat mnohem větší význam. Každé slovo musíme zvážit, protože eh, a to se týká také překladu jednotlivých pojmů. To je vše z mé strany. Děkuji vám za pozornost. Thank you very much. There was a truly practitioner's eh, voice on, on... Děkujeme za eh, ty, tento praktický přístup k výzvám, kterým čelíme. A nyní dávám slovo panu Serafínu Pasos Vidal z Kosla. Thank you. Thank you, chair. Děkuji, paní předsedkyně. A rád bych taky poděkoval zpravodaji za to, že nás pozval na toto setkání. Já jsem eh, šéf eh, kanceláře eh, Kosla a předseda skupiny pro soudržnost SEMRu zde v Bruselu. A je, myslím si, že je velmi vhodné, že hovoříme o e, svých projektech. Hodnoti, e, už jsme e, je představovali v, před hodnotiteli, dále před kontrolními úřady a teď je velmi dobré, že můžeme hovořit o této záležitosti tady. Chtěl bych jenom pro vaši informaci říci, že CEMR je rada pro místní úřady a rady a máme nebo jsme jedním z nejstarších evropských subjektů nebo orgánů. Už fungujeme řadu let. Od roku 51 máme eh, různé výbory, eh, máme poradní výbory a jsme velmi rádi, že tato práce je teď zahrnutá i do zprávy o soudržnosti, protože se objevila řada problémů, kterým se věnujeme a my se na ně díváme z hlediska praxe a nikoliv z hlediska úředníků v naší kanceláři. E, to znamená e, z úrovně vyšší, díváme se na to z hlediska e, lokálního. Rovněž spolupracujeme i se sítí pro rozvoj měst. A jak jsem říkal, Kosla je jednou z členských asociací. My se skupujeme všechny skotské místní úřady ve Skotsku. Jsme možná eh, nejvě, nejvě, máme možná největší eh, mm, subjekty, eh, ale tak je nejmenší, průměr 162 tisíc. Máme už dlouholetou zkušenost poradenství a řízení projektů pro místní rozvoj a my ve Skotsku teď máme eh, dohody, které se týkají takzvaných jednotných výstupů a e, dále máme partnerství zabývající se komunitním plánováním a také máme ukazatele, které jsou e, e, konkrétní a lokální. Je, jsou fondy, které mají potenciál pro využití v místním rozvoji. Je to fond pro regionální rozvoj, je to fond pro sociální rozvoj, eh, zemědělský fond pro rozvoj venkova, také eh, fond pro rybolov a eh, taky třeba takzvaná třetí osa a je spousta platform nebo několik platform, na kterých lze eh, realizovat eh, plány. Je to program Urban, to znamená regionální partnerství, eh, dále tedy místní partnerství, LEADER a takzvané LAX a EFF FLAX. V roce 2000 až 2013 je přístup monofinancování a při vý, rozvoji nebo vývoji pravidel eh, byla aktivní eh, komise, eh, která a díky její práci a práci nás všech se teď používá i takzvané křížové financování a je přesně stanovena hranice mezi jednotlivými fondy. A to, o čem teď hovořím, je teorie. Praxe je daleko složitější. Samozřejmě hovoříme s lidmi z malých obcí, kde se snaží třeba se spojit a dát dohromady eh, projekt, který by byl, financovat, by, se, by byl financovatelný z evropských peněz. Takže často je několik eh, řídících eh, orgánů eh, na jeden fond, jsou různé úrovně řízení eh, fondů, jsou různé interpretace pravidel také. Někdy se hovoří o konkrétním projektu, a vidíme, že jsou třeba jeho úspěchy nebo cíle definovány různě. Kromě toho se ta pravidla a interpretace pravidel mění během eh, projektu. A například máme vodítko komise, které není vždy všem k dispozici, ačkoliv samozřejmě by to bylo užitečné, aby to bylo ve všech obcích. A dále potom jsou eh, národní požadavky, které eh, jsou formulovány v národních pravidlech. A vždycky nakonec eh, máme otázku kapacity a schopností, protože někdy je obtížné, aby malé obce nebo i středně velké obce toto všechno zvládly. A jenom, abych dal takový klasický příklad, protože řada našich asociací má právě zde eh, zkušenost, tak to je podpora tvorby pracovních míst. Proto se používá často Fond pro sociální rozvoj a Evropský fond pro regionální eh, rozvoj, protože ty obsahují takové obecné věci, jako je tvorba pracovních míst. A v praxi hovoříme o velmi lokální úrovni zase. A teď tady máme člověka nebo jednotlivce, který je v různých fázích programu Eh, podporován vlastně stejným člověkem, nebo stará se o něj stejný člověk, ale ta podpora jde z různých fondů. A, ten, a, časový, a časový rozsah je taky e, různý. Takže velmi často zjišťujeme, že v těch eh, aktivitách, které sdílí sociální fond a fond pro regionální rozvoj, se eh, ty aktivity prostě navzájem eh, financují. Financují se z obou těchto fondů. A otázka je, proč se to děje právě v zemích, kde eh, řídící kapacity nejsou tak úplně nejvíce vyvinuté a máme takovéto dilema toaletního papíru. On je to v podstatě, zní to jako vtip, ale je to tak, že prostě v praxi se snaží eh, hodnotit způsobilost eh, fondu eh, nebo pro čerpání z fondu jako ze sociálního fondu nebo fondu pro regionální rozvoj tak, že zjišťují, zda budou mít nárok na to, aby se z něj proplatil i toaletní papír. Samozřejmě Eh, mm, pak je zde eh, problém příliš velké administrativy, musí se napsat spousta stránek eh, papíru, musí to schválit různé orgány a je to všechno strašně zdlouhavé. Většina operačních programů používá sociální fond. A ta práce je tak eh, důkladná, protože eh, se eh, řídící orgány bojí kontroly, bojí auditu. Proto vyžadují, aby všechno bylo zdokumentováno a jsou málo flexibilní. Každopádně se odkazují na fázi verifikace a auditu projektů. Vertikálně máme různé úrovně řízení. Fondy jsou e, řízeny na úrovně národní, na úrovně regionální a místní. A e, při, máme příklady, které jsou aplikovatelné na Španělsko, Francii, Itálii, Německo a Polsko. Tam jsou právě regionální a národní úrovně řízení. E, ESF e a regionálního fondu. Nikdo samozřejmě nediskutuje o tom faktu, že členské státy tlačí na své priority a chtějí rozhodovat na národní úrovni, aby se nejlépe využili e, v evropské fondy, ale najednou se zjišťuje, že e, fondy pro regionální rozvoj se využívají na národní úroveň. Takže jsou zde problémy koordinace a konzistentnosti. Může se totiž stát, že pro určitou eh, obci eh, najednou eh, máme ESF, který se využívá pro jeden program, v té samé, v tom, v té samé obci se používá Fond pro regionální rozvoj pro nějaký e, jiný program a to potom e, nemá smysl a domníváme se, že strategie EU 2020 je, má mít přístup z dola naho, e, pardon, z hora dolů a že to ještě zhorší situaci, která v praxi teď je. Ačkoliv je ta, toto všechno poměrně složité, eh, uvedu příklady ze Spojeného království, kde eh, ta pracovní skupina eh, komise má důkladné znalosti Hovoříme o části Spojeného království. E, tam e, každá část má své vlastní řízení programu a vezměme Anglii konkrétně. Tam jsou tři různé e, v kanály. Jednak fond pro regionální rozvoj, dále fond sociální a dále zemědělský fond. A tyto peníze rozdávají ministerstva. Takže když jste obce, obec, která chce něco udělat a chce vše všechno toto skombinovat a máte věci, kdy eh, můžete přesně stanovit eh, jako limity, hranice, čeho se to týká, ale stejně je to těžké. Ve Skotsku a ve Walesu se to zdá být snazší, protože všechno v podstatě řídí skotská vláda, takže tam je méně eh, administrativy, ale a nepřechází to, jde to pro, přes ministerstvo eh, průmyslu nebo obchodu, tak eh, to ministerstvo je menší, takže to je trochu lepší, ale přesto eh, se mohou vyskytnout problémy, ale snadno je můžete takové věci konzultovat na jedné z instancí, buď ministerstvo nebo vláda. A dále, pokud jde o zemědělský fond a fond soudržnosti, tak e, tyto dva fondy jsou zhruba stejně velké, pokud jde o peníze na rozvoj venkova. A především v takzvané ose 3 je e, Leader, se Leader těžko odliší od Fondu pro regionální rozvoj. A v realitě se e, tyto fondy nebo tyto oblasti překrývají, ale vzhledem k tomu, že e, to spadá pod různá ministerstva, tak e, je zase určitá potíž. Na regionální úrovni jsou dvě e, odlišné, jsou dva různé výbory které se tím zabývají, které mají koordinovat svou práci, i když koordinují jenom velmi obecně. Takže vlastně eh, tam jsou eh, tyto eh, duplicity a je možnost tedy se zaměřit na takzvané náklady příležitosti a na využití toho duálního systému. A na závěr Toto je švédsky, tak na to upozorňuji, abyste se nelekli, tak, ale vidíme tady, jak složité je na místní úrovni dát dohromady eh, národní a evropské fondy. Toto je konkrétní příklad tedy ze Švédska, kde je nový zákon, který eh, nutí v podstatě místní úřady, aby zaváděly širokopásmovou komunikaci. Takže zjišťovali eh, švédští kolegové, co je mohou, jakých fondů mohou využít, jakých evropských fondů. A vidíme, že, je zde jasně, že se zde jasně překrývají evropská, národní i regionální úroveň, že jsou e, různé znalosti. E, že i na, ani na národní úrovni eh, nemají eh, příslušní lidé zcela jasno, eh, jak by se to mělo spravovat, co by se mohlo využít. Takže si představte, že když tady se to takto překrývá, tak jak jsou na tom potom, řekněme, malé obce, které si s tím musí poradit. Je to opravdu komplikované. Na, na určité úrovni věci jsou vždycky komplikované. Ale eh, ty projekty na evropské, musí, evropské projekty nebo evropské fondy musí být eh, snadno využivatelné, musí být takzvaně user friendly. A proto, aby měly nějaký opravdový efekt v praxi. A na závěr bych chtěl říci, že závěr je takový, že jednotný fond by byl mnohem efektivnější. Máme zprávy o tom, že je nepravděpodobné, že by toto takto bylo, i když na to tlačíme. A víme, že je velká příležitost v tom, že bude společný strategi- strategický rámec eh, komise, protože ten vychází z praxe a z praktických zkušeností posledních měsíců. A my se zkusíme, eh, my se pokusíme ten společný strategický rámec vytvořit, eh, zabudovat do něj všechny hlavní fondy aby jejich využívání bylo co nejsnazší a aby eh, bylo málo výjimek. To umožní, že bude méně toho takzvaného gold platingu na národní úrovni a také jako kosla a jako CEMR předpokládáme, že když e, začnete pracovat, tak vždycky hledáte problémy e, na, e, tam, tam dole, prostě na místní úrovni. A my se snažíme tyto zkušenosti předat kolegům v komisi. A zpráva výsledná bude zabývat to, jak používat eh, politiku soudržnosti v praxi a v místech. Určitě a co všechno by mělo tvořit. Za chvíli bude určitě diskuse o tom a bude polemika, zda Urban by měl být také součástí. Samozřejmě věříme v to, že EU 2020 bude něco, co eh, nebude jenom na úrovni komise, ale že to přejde až dolů. A vzhledem k tomu, že čas se krátí a můžeme dosáhnout e, něčeho, pokud budeme efektivně využívat fondy a využijeme synergii, tak vlastně máme e, k dispozici 9 měsíců a náš e, návrh Eh, je eh, náročný, takže doufáme a jsme přesvědčeni, že nám v tom pomůžou i místní zprávy, eh, místní orgány. Děkuji vám. Bylo velmi užitečné si poslechnout vaše poznámky o tom, jak se překrývají tyto různé oblasti a v sále máme Petra Berkoviče z Evropské komise a ráda bych ho tedy vyzvala, aby nám vysvětlil, jak daleko podle Evropské komise můžeme jít a jak Evropská komise půjde dál nebo jak bude pokračovat, pokud jde o pravidla a systémy užití strukturálních fondů politice soudržnosti. A také otevírám diskusy, pr, aby se mohli vyjádřit kolegové. Ještě nikoho nemáme, máme pana Tekšejru. Eh, em primeiro lugar, felicitar o, o colega Stravakakis. Eh, děkuji a hned na začátek bych rád poděkoval Eh, eh, Georgiu Stavrakakisovi za zprávu, která se soustředila na nejdůležitější body. Souhlasím s jeho stanovisky a vyjádřím se k pěti aspektům. Za prvé, jaké synergie mohou být úspěšné na regionální úrovni a na místní úrovni, které a, a lepší výsledky s jediným fondem. Hovořilo se o koordinaci, která je nutná pro eh, koherenci a integraci. V té koherenci jsou zcela evidentní věci, například vztah mezi sociálním fondem a fondem pro regionální rozvoj. V obs- eh, z regionální, program pro regionální rozvoj samozřejmě je úspěšnější, pokud se kombinuje s dalšími programy pro rozvoj. A e, to platí pro celou strukturální politiku. A ta by se měla hodnotit a měli bychom vědět, zda je třeba ji udržet, e, za třeba udržet nadále toto oddělení fondu, anebo ne. Eh, proto, abychom zajistili rozvoj městských i venkovských oblastí. Synergie a koordinace jsou potřebné a není to jenom potřeba, ale je to nezbytnost. Především pokud vycházíme ze situace krize, která v Evropě teď je. A myslím si, že v takové situaci krize je, ta, je tato synergie nezbytná a že my to můžeme udělat právě teď a nenechávat to na potom. A nakonec bych chtěl říci, že je nezbytná koordinace na všech úrovních a je třeba udělat reformu jak horizontální, tak vertikální zapojit regionální i lokální aktéry na vš- eh, ve všech oblastech, včetně kontroly, auditu a tak dále. Předpokládá se společná akce strukturálních fondů a také využití dalších nástrojů, které jsou k dispozici. A rád bych v této souvislosti připomněl eh, úlohu Evropské banky pro investiční rozvoj, eh, Evropské investiční banky, pardon, protože v Maroku, v Tancheru eh, se staví nový přístav, nazývá se to Tancher DOS, je to e, investice ve výši 800 milionů euro a tento přístav se stane největším středomořským přístavem. A já z toho až mám obavy, protože to je až schizofrenické, protože v Evropě máme obrovskou nezaměstnanost a Evropská investiční banka bude investovat 200 milionů euro do eh, výstavby přístavu, který bude konkurovat španělským a portugalským přístavům. A e, už víme, že to bude sociálně problematické. Evropa musí e, bránit svá pracovní místa, musí bojovat proti nezaměstnanosti a Evropská investiční banka bude investovat našeho hlavního konkurenta. Takže si myslím, že koordinace a synergie není jenom teoretická věc. Teď je důležité, aby se eh, z teorie stala praxe a aby se v praxi opravdu používala. Proto souhlasím s tou zprávou, že tam hovoříme o koordinaci a synergii, ale musíme zajistit, aby ta koordinace a synergie se opravdu v praxi aplikovaly. Děkuji vám za pozornost. Eh, další řečník, bohužel jsme neslyšeli, kdo to je. Děkuji panu Stavrakakisovi za zprávu, myslím, že byla velmi důležitá a myslím si, že hlavní zpráva, která v ní zazněla která má globální význam, je na stránce 6, kde si můžete přečíst, že eh, EFF, e, Fond pro rybolov a Fond pro regionální rozvoj e, by měl být návazností fondů využitých v roce 2001 a 6. To je seriózní návrh. A Moje otázka je na zástupce komise. Když vidíte rozpočet, tak druhý pilíř e, zemědělské politiky, což je rozvoj venkova, se v uplynulých třech, čtyřech letech právně nevyužíval. V roce 2009 18 z těch peněz, což je 1,8 miliard, ne, ta, nebyla, tato částka nebyla vyplacena a jsou to peníze na eh, plány ekonomické obnovy. A výbor pro rozpočet předpokládá, že vezme 1 miliard z fondu pro eh, rozvoj venkova a alokuje ty peníze do strukturálního fondu a do fondu soudržnosti. Takže otázka je, sloučíme tyto řídící systémy abychom měli vlastně jenom jednu část, teď hovořím o druhém pilíři, o rozvoji venkova, který tvoří jednu třetinu, zhruba dvě miliardy ročně. Já jsem se doma ptal, proč lidé nereagují zlostně, když ty peníze nebyly alokovány, tedy lépe řečeno nebyly vyplaceny eh, konkrétním farmářům, kteří potřebují používat eh, programy pro rozvoj venkova ale je, jsou peníze z kofinancování, oni nevědí, že eh, nebo vědí, že tedy mohou eh, vy, využít peníze od, nebo eh, od bank, že si mohou vzít úvěr, ale ani nevědí, že mají takovouhle možnost. My tedy jsme vyplatili celkem 12 miliard, říkal řečník které nebyly řádně užity, nebyly užity na, na to, na co měly být užity. Takže máme tento druhý pilíř, ty zemědělské peníze, které jsou velmi problematické. Teď nehovořím o prvním pilíři, to je rozvoj jako takový. A možná e, jako poslední věc bych chtěl říci, že e, jsou určité e, E, že, že to trvá různě dlouho. E, ty zemědělské peníze 10 let, e, strukturální fond 7 let. Takže asi by bylo dobré mít alespoň jednotnou finanční perspektivu. Protože vzhledem k tomu, že je rozvoj v trvání, čerpání, tak potom je, probl- je problematické dělat nějakou synergii. My totiž se nesoustředujeme na eh, nebo nemuseli bychom se zotřívat na celý Evropský zemědělský fond pro eh, rozvoj venkova, ale jedna, na tu jednu část, na zemědělskou. Eh, pan Evkarus. Poli... Děkuji, pane předsedo. Paní předsedkyně. Prezentace i obecná rozprava byly zajímavé a našemu výboru skutečně pomohly. Také já Mám několik připomínek na základě toho pracovního materiálu, který nám náš vážený kolega Stavrakakis dal. Současná situace a budoucí perspektivy a synergie a možnosti lepší účinnosti a spolupráce mezi různými fondy. To všechno očekávají občané v praxi. A je pravda a je správné, že tady dnes diskutujeme o tomto tématu, protože v dobách krize, které Evropská unie zažívá, se všemi problémy, které má mnoho regionů v současné době, musíme samozřejmě sledovat, co děláme. Pokud je o plnění nebo výkon, byl bych rád optimistou. Myslím si, že věci běží uspokojivě, ale myslím si, že bychom měli celé jednání zrychlit, zaktivizovat, být aktivnější protože financování ekonomických činností se musí soustředit vždycky na jednotlivce, na lokální ekonomické charakteristiky příslušných regionů. Je třeba posílit přínos Evropy a strukturální fond je spojován s pokrokem, s lepší synergií mezi ekonomikou a sociálními zásahy. Nová pravidla, pokud jde o příčné e, financování, ta je třeba velmi pečlivě proskoumat a musíme z toho vyvodit dobré závěry. Musíme se také dohodnout na synergiích, ale musíme postupovat cíle vědomě. A otázkou je, zda chceme, aby fondy generovaly synergie a aby pracovali na konkrétních problémech, a nebo zda chceme mít koordinaci a kooperaci na základě širšího rozvojového programu, který zohlední různé aspekty. Jsem pochopitelně pro druhou variantu. Celá řada problémů a různá témata se potom mohou projednat udržitelněji a dlouhodoběji. V Evropském parlamentu jsme se vždy soustředili na to, abychom zvládli pátou zprávu o soudržnosti a tam to byla vždy otázka pružné společné politiky. Takže ještě jednou vítám tento materiál a postup a těším se se zájmem na to, co tento parlament udělá samozřejmě na základě všech zkušeností, o kterých se dozvídáme a těším se také na to, abych věděl, jak bude účinně působit tato politika. Nyní bych ráda vyzvala Evropskou komisu, komisi Petra Berkoviče, aby se vyjádřil. Děkuji vám a chtěl bych také poděkovat zpravodaji za tento dokument, který je velmi bohatý, přitom stručný, obsahuje zajímavé myšlenky. Rád bych hovořil velmi stručně. Řečníci se zmínili o velmi zajímavých věcech, ale já bych rád zdůraznil hlavní prvky, eh, o kterých uvažuje komise, především pokud jde o eh, revizi rozpočtu a eh, pátý dokument. Zde se objevují myšlenky týkající se synergie na třech úrovních. První je v kontextu úctu společného strategického rámce pro investice. Zahrnuje to pět fondů, to znamená eh, eh, eh, sociální, zemědělský, regionální rozvoj, soudržnost a rybolov. Na národní úrovni se hovoří o partnerských kontraktech, to v podstatě je dohoda mezi evropskou úrovní a orgány a aktéry, kteří jsou odpovědní za implementování této politiky a toho, co přes fondy lze dosáhnout na národní, regionální a místní úrovni. Předpokládá se, že to bude pro politiku soudržnosti, ale otázka je, zda by se to nemělo rozšířit i na další fondy. A nakonec v té politice soudržnosti se hovoří také o koordinačních mechanismech mezi fondy fondy z úrovně Evropské unie. A nakonec na té úrovni třetí, to znamená na úrovni mm, těch, kteří ty fondy eh, přijímají, těch příjemců fondů, se hovoří o, eh, složit, o složitosti a Eh, nutnosti to trošku z, z, zjednodušit a dále se eh, hovoří o zjednodušení implementačních pravidel eh, i z hlediska rozpo, přípravy rozpočtu a financování. Takže na to se komise teď za, zaměřuje při přípravě právního návrhu nebo návrhu právního návrhu. A zabýváme se dvěma problémy. A tím zareaguji na to, co říkali řečníci. Za prvé jde o myšlenku, že bychom měli mít jedinou mm, mm, metodiku na místní úrovni, protože jsou čtyři fondy, které se zabývají místním rozvojem. Jde o rozvoj venkova, rybolov, sociální fond a fond pro regionální rozvoj. Příjemci by měli mít jednotný přístup ve všech těchto oblastech, aby nedocházelo k duplicitám. Druhý problém, o kterém se hovořilo, je to křížové financování. To je důležitá věc, protože umožňuje příjemcům si vybrat nejlepší způsob kombinace fondů, aby realizovali projekty. A to křížové financování nebo financování z různých fondů je teď možná příliš složité a šlo by zlepšit tím, že se zjednoduší. Tak to taky sledujeme, tím se zabýváme. A rád bych zdůraznil, že e, vidíme význam ve společném financování na místní úrovni, protože v evropském kontextu tak kontextu je to teď podstatné především na té, v té takzvané platformě proti chudobě a eh, domníváme se, že eh, v městských i ve venkovských oblastech by to mohlo mít dobrý dopad a dobré výsledky. Máme taky návrh revidovat finanční nařízení. Tento problém vznikl v souvislosti s harmonizací kontrol a revizí finanční návrhu na finanční nařízení je tedy částečná harmonizace těchto eh, mechanismů v případě politik, které mají sdílený, sdílené řízení, sdílený management. Fakt je, že jednotliví eh, aktéři hovoří o Eh, problémech, které zde jsou a o eh, různých eh, požadavcích, které pocházejí a které se vyskytují a o tom, jak různě je to pojato v různých fondech. Takže to tedy pokud jde o fondy. Chceme zjednodušit management, řízení fondů, takzvanou národní zprávou, zjednodušit přístup k fondům, pro příjemce a můžeme udělat spoustu věcí eh, na úrovni evropských nařízení nebo na úrovni evropské, ale samozřejmě svou roli musí sehrát i národní a lokální úrovně. Fakt je, že v některých státech je problémem fragmentace struktur na národní úrovni, protože pak se těžko dělá subsidiarita a e, ta, je potřebné toto napravit, aby z těch projektů byl maximální prospěch. Děkuji. Chceš, Georgi, říci pár slov? Děkuji. Paní předsedkyně, nejdříve poděkuji našim hostům za všechny informace a příspěvky. Řekli nám mnoho zajímavých věcí a děkuji všem kolegyním a kolegům za jejich příspěvky. Doufám, že všechny připomínky a všechny návrhy budou moci přispět k tomu, aby se tento dokument ještě zlepšil. Děkuji, předpokládáme, že tuto zprávu přijmeme eh, v únoru, takže budeme mít ještě čas o tom jednat. Velmi si ceníme toho, co nám řekli naši hosté, protože nám to umožnilo lépe pochopit praktické otázky a vidět, jak se na to dívají konkrétní uživatelé a vidíme, jak lze zlepšit efektivnost evropských fondů. Rovněž děkuji Pítru Berkovičovi za stanovisko komise a za to, jak se komise věnuje tomu, aby tato politika byla efektivnější, aby byla lepší harmonizace, aby eh, byla synergie mezi fondy. To je záležitost, které se budeme věnovat v rozpravách v našem výboru REGI a také v Evropském parlamentu osobně. Tato evropská politika totiž eh, bude mít eh, by měla být efektivní a prokázat efektivnost evropských investic. Takže uzavírám tento bod a další bod je veřejné slyšení o úloze evropských měst a městských aglomerací v politice soudržnosti. Máme na tuto diskusi čas do tři čtvrtě na dvanáct a máme pět řečníků. Máme dva kolegy z Evropské komise a začneme tedy komisí. Máme tady zástupce Eurocities a máme tady Karl, zastoupenou Karlovu univerzitu z Prahy. Je to expert univerzity, který jsem přišel a máme zde i zástupce z Budapešti z výzkumného ústavu. Nemáme tady Michela Delbára, který nemohl dnes přijít, a dovolte tedy, abychom začali Evropskou komisí a vyzývám Daniela Buke, aby pohovořil o hodnocení eh, Urban Community 2000-2006. Eh, Máme málo času, buďte tedy prosím co nejstručnější. Takže Daniel Muke, máte slovo. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, tady vidíte mm, před sebou moji prezentaci. Děkuji. Začal bych eh, tak, že bych vám rád představil tuto eh, iniciativu eh, měst, takzvané městské komunity, urban community, a jeho nástroje Urban 2. Eh, co to eh, je za nástroj. Je to nástroj, který měl řešit problémy městských čtvrtí v krizi. Eh, co je tím myšleno? Oblasti s vysokou nezaměstnaností, oblasti s velmi zničeným prostředím, s malým množstvím zeleně, s vysokou kriminalitou a tak dále. To jsou všechno faktory, které se spojují v jedné městské čtvrti Um, ve starých eh, členských zemích eh, proběhlo několik takových programů, ale byly to relativně malé oblasti, protože eh, když se podíváte na 70 programů, které proběhly, tak se dá říci, že jsou to vlastně komunity, které mají kolem 30 tisíc obyvatel, čili poměrně malé oblasti Eh, s koncentrovanými problémy. A když se podíváme na financování, tak vidíte, že intenzita pomoci byla poměrně vysoká a že byla velmi podobná cíli jedna eh, v té které oblasti. Takže jsou to malé oblasti, s malým počtem obyvatel, ale s velmi závažnými problémy. Čili jde tam i o pomoc v ekonomické oblasti, v sociální oblasti a také v eh, pomoc eh, s nápravou eh, zničeného prostředí, ve kterém lidé žijí. Metoda, která se tam používala, používala to bylo silné partnerství s místní samozprávou, s místní radnicí a se všemi relevantními partnery. Tady vidíme klíčové body týkající se hodnocení a v podstatě se dá říci, že to hodnocení bylo férové, pokud bychom to měli říct jedním slovem. Skutečně proběhla revize 70 programů, podívali jsme se na veškerou dokumentaci, statistické údaje, úda, programové údaje a tak dále a vybrali jsme si 15 reprezentativních případových studií. To byly opravdu vyvážené příklady a můžeme říci, že vlastně představovali, byly vybrány z celé Unie, eh, představovali vyváženou směs programů, některé byly velké, mm, mm, některé programy proběhly ve velkých městech, některé v eh, malých městech. Těchto 15 případových studií bylo tedy reprezentativním vzorkem a eh, proběhla tam týdenní návštěva, eh, rozhovory, jednání s všemi zainteresovanými aktéry. A celkově eh, to trvalo více než 18 měsíců a výsledky potom eh, byly zpracovávány třemi odborníky. Měli jsme speciální panel Byl tam Michael Parkinson, potom e, profesor z Itálie, velmi skeptický e, muž a potom ještě jeden mladý specialista. E, všichni tito experti zhodno, hodnotili výsledky a rád bych vás i seznámil s některými zásadními zjištěními já jsem rozdělil ehm, toto na tři hlediska. Jednak to byla regenerace, obnova eh, fyzické infrastruktury a dále to bylo eh, eh, zlepšení integrace a Mm, regenerace místní ekonomiky. Já jsem navštívil jedno to místo, kde byla provedena revitalizace velmi zničené budovy Současně eh, v rámci těchto projektů byla prováděna i rekvalifikace dlouhodobě nezaměstnaných, eh, čili to je, tak eh, dalo by se říci, sociální regenerace, která probíhala vedle té té regenerace budov nebo regenerace mm, prostředí. Ehm, tady vidíte celou řadu čísel. Já Jednalo se o 2,3 miliony eh, různých ploch, školy, muzea a tak dále. Eh, které eh, byly opravdu revitalizovány. Co se týče ekonomické eh, regenerace, je to budování místní ekonomiky, eh, byla to celá řada místních mikroopatření na podporu místních podnikatelů, byly zde poskytovány různé služby těmto podnikatelům. Eh, dalo by se to nazvat eh, mikrofinancováním. Eh, zaměřili jsme se na, pokud možno na všechny oblasti a zjistili jsme, že v podstatě když v tom uh, mateřském městě, v tom uh, velkém městě klesá nezaměstnanost, pak klesá i v menších městských čtvrtích a naopak je tam přímá úměra mezi zvyšováním zaměstnanosti v tom základním uh, velkém městě, tak i v jeho okrajových uh, čtvrtích. Uh, Eh, jestliže eh, chceme změnit mikroekonomiku, musíme změnit i makroekonomiku. Jestli v malé městské čtvrti se má něco změnit, musí se to též změnit v městě jako takovém. Eh, Další folie mluví o řešení sociálního začlenování. E, to je e, fenomén, který je viditelný, téměř hmatatelný, když navštívíte takovouto oblast. Pokud navštívíme některou oblast, která byla zařazena do programu Urban 2, tak e, tam tak zjistíme, že lidé tam vědí, o co jde, byli informováni, Eh, o nových sociálních službách, které jsou tam poskytovány a samozřejmě, že eh, v návaznosti, eh, že se tam zlepšuje i situace v souvislosti s kriminalitou, protože dejme tomu je tam možnost umístit lepší osvětlení po uliční, mm, policie pracuje jiným způsobem a tak dále. A nyní bych rád eh, přešel eh, k horizontálním závěrům. Tohle to je asi klíčové zjištění, co se týče našeho hodnocení. Nejlepší projekty byly ty, které byly eh, poháněny takřka místním obyvatelstvem, byly vlastně vlastnictvím v místních lidí, kteří se snažili, aby ty projekty fungovaly. A ty projekty, které byly neúspěšné, to byly takové projekty, které byly v podstatě vnuceny Eh, těm ehm, eh, oblastem zhora. Já jako ekonom jsem očekával, že třeba některý ekonomický profil by mohl být úspěšný, ale v podstatě eh, tam nejde o to, co děláte, ale spíš o ten způsob, jak to děláte. Na, jestli opravdu od samého začátku zapojíte do toho projektu místní obyvatelstvo. A to je velice důležité. 80% těchto programů vlastně vedla místní samozpráva a šlo skutečně o e, začlenění, tedy o inkluzi. E, tedy místní aktéři byli opravdu e, podchyceni těmito programy. Ale pokud k tomuto nedojde, pak je situace úplně jiná. Velcí aktéři pomáhají poskytovat know-how a kapacitu Eh, protože často eh, jsou to lidé, kteří eh, nejsou schopni řídit takovéto projekty, potřebují, aby se jejich schopnosti rozvíjely. A jednou z jedním z charakteristických rysů projektu Urban 2 bylo to, že se opravdu budovala a rozvíjela schopnost a kapacita lidí na místní úrovni přítomnost velkých aktérů byla velmi důležitá pro udržitelnost těchto projektů, protože kolem 60 těchto projektů pokračovalo dále i poté, co naše ehm, naše eh, angažmá zde skončilo. Obvykle takovéto projekty mají určitou životnost. Když se renovuje nějaká budova, tak se eh, neočekává, že po skončení této renovace eh, poběží ten projekt dál. Těch 60% to je opravdu velmi příjemné překvapení, protože za normálních okolností právě přítomnost velkých aktérů pohání takovéto projekty. Jde o to, aby místní lidé eh, byli zaangažováni a úspěšný projekt je charakterizován také tím, že do něj musí být zapojeni i velcí aktéři, aby projekt běžel, probíhal po delší období. E, už se chýlím, e, blížím k závěru své prezentace. E, chci říci, že jako hodnotitel bych nesplnil svou povinnost, pokud bych se nezaměřil i na jiná zjištění, která se nevztahují pouze na program Urban 2, ale také i na jiné programy, protože monitorování sledování a sledování těch programů bylo někdy velmi složité. Byl to velmi ambiciozní začátek, protože eh, tam šlo o hodnocení více než 4000 indikátorů a podle mého názoru to je možná až příliš. Obvykle eh, se zabýváme 50-60 indikátory ehm, při tomto počtu eh, nakonec mnoho z těch indikátorů vůbec nebylo vyhodnoceno. Eh, ta intervenční logika byla občas velmi problematická. Jeden z programových ředitelů, s kterým jsme dělali rozhovor a ptali jsme se, jaký byl problém v dané oblasti, tak řekl dlouhodobá nezaměstnanost. Co jste udělali? Přebudovali jsme městské centrum. A jak to ovlivnilo dlouhodobou nezaměstnanost, nevím, zněla odpověď. A bohužel eh, častokrát se setkáváme s tímto způsobem myšlení. Má, a, máme peníze, ale náš program, eh, mají peníze, ale jejich program se nezaměřuje e, nutně za, na, na potřeby v místě, čili e, není tam to propojení s, přímo s vývojem nebo s potřebami e, toho eh, konkrétního místa, ale to je nutné, je nutné sledovat, co se děje, jaký je problém, jak ten problém řešit a jak sledovat také dosažený pokrok, jestli skutečně um, zavedená opatření vyhovují potřebám a pokud nevyhovují, musí se změnit program. Jedním z doporučení je to, že je skutečně eh, nutné do těchto programů zavést tuto logiku a je zapotřebí tyto indikátory pravidelně sledovat. A to by měl být jeden z úkolů velkých eh, aktérů. A teď už jsem opravdu u posledního eh, slajdu. Když se podíváte na oblasti, eh, ve kterých probíhal program Urban 2, tak v letech 2000 až 2006 eh, eh, došlo opravdu k velkému pokroku. To jsme viděli, když jsme v místech vedli rozhovory s konkrétními lidmi těch 15 projektů opravdu dosáhlo určitého pro, pokroku, program byl eh, dobrý, ale během tohoto období došlo eh, vlastně ke krachu místních ekonomik a proto chci říci, že je opravdu důležité pro, ty, eh, pro to, aby prosperovaly malé městské části, aby prosperovaly i velké ekonomiky. Samozřejmě je tady určité omezení rozsahu takovýchto programů. Ony samozřejmě jsou zaměřené na určité věci a místní lidé nemohou Eh, vlastně eh, ovlivňovat velkou ekonomiku mimo svou městskou část, ale na eh, v těch menších čtvrtích se toho dá, se dá také lecos udělat, pokud se zaangažují místní obyvatelé, místní aktéři, místní komunitní skupiny a tak dále. A pokud eh, podchytíme i velké aktéry, eh, pak eh, vlastně je zajištěna udržitelnost takovýchto projektů. A mm, na závěr chci ještě říci, že je třeba vědět, co chceme dělat a jak to má vypadat, pokud budeme úspěšní. Děkuji. Děkuji. A te, nyní musím být brutální, protože pokud chcete mít výměnu názorů s poslanci, budete muset hovořit opravdu stručně a prosím, aby tedy další řečníci hovořili svých deset přiřaz, při řazených minut. A nyní bych dala slovo panu Patriku Salesovi z Evropské komise, je to politický koordinátor pro městský rozvoj územní eh, eh, koheze. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve moje PowerPointová prezentace. Já se zmíním o pěti bodech. Proč jsou města důležitá? První věc. A za druhé vás chci informovat o našich zkušenostech, pokud jde o městský rozměr v vzájemných programech. A pak se ještě podívám na budoucnost. Zmíním se také o představách, které máme, pokud je o budoucí roli měst a také pokud je o soudržnost. Takže města. Proč jsou města důležitá? Je to způsobeno tím, že eh, velká část eh, té tři čtvrtiny lidí žije ve městech v Evropě. Je tu obrovský potenciál růstu Jedná se o inovační centra, ale města jsou samozřejmě ta místa, kde se setkáváme s výzvami, jsou tam velké rozdíly, dochází k polarizaci a pochopitelně jsou také rozdíly mezi jednotlivými městy. A současně máme také v některých úrovních nedostatečné spojení. Znamená to, že města stojí před velkými výzvami, zejména pokud jde o geografi- geo- demografický eh, vývoj a další a je to také otázka integrace imigrantů. Pokud jde o hospodářskou krizi, tak v jejím důsledku se ekonomická situace mnoha měst a mnoha metropolí ještě zhoršila. A pokud se podíváme na ten městský rozměr v posledním období, tak zjistíme, že on, iniciativa Urban nebyla někdy úspěšná a potřebovali bychom tady věci zlepšit. Základem pro mainstreaming to je článek 8, zejména logická koncepce příslušná. My jsme se na to dívali z hlediska všech městských oblastí a víme, teď už víme, že článek 8 byl dobrovolný a ne každý region a ne každý členský stát realizoval a implementoval toto ustanovení. Máme samozřejmě pozitivní aspekty toho mainstreamingu. V mnoha programech byl městský rozvoj velmi důležitým tématem Měli jsme operační programy eh, ve výši 10 miliard. To je nový finanční nástroj Jessica a teď zjišťujeme, že, jeho, že tu implementaci je třeba zrychlit. A teď se podíváme na slabiny neboli nedostatky. Zjistili jsme, že v mnoha operačních programech se všichni soustředili na sektorální přístup, to znamená, ten integrovaný přístup nebyl zdaleka tak rozšířený. Některá města zahrnula sektorální aspekty a z hlediska iniciativy Urban jsme tady zjistili relativně malý pokrok. Nedávno jsme se zabývali tím, jakým způsobem motivovat a zapojit lokální aktéry a města v jednotlivých státech a zjistili jsme, že stále ještě je ta participace nedostatečná a že není možné rozhodnout se, co budou dělat. Je to otázka konzultací. Někdy byly ty konzultace při především formální a to nestačilo proto, aby bylo možné program implementovat. Pokud se zeptáme měst, zda si myslí, že byla skutečně zapojena do implementace, často odpovídají ne. To je škoda a Daniel už řekl, že ten pocit sám se účastnit znamená velký přínos pro úspěch a my potřebujeme tento pocit znovu zintenzivnit a zajistit pro příští plánovací období to, aby zúčastněné strany měly dojem, že jsou dost zapojeny. Je to eh, otázka také ctižádostivé městské agendy, která je zdůrazňovaná zejména ze strany měst a role měst samozřejmě důležitá pro dosazení cíl, dosažení cílů strategie 2020. Nejde jenom o tuto věc, jde také o inteligentní růst a ekonomický růst. Proto jsme zdůraznili, že města budou hrát důležitou roli a budou také plnit cíle. Zpráva o soudržnosti zdůrazňuje také význam většího zapojení měst při realizaci těchto programů. Zpráva apeluje také na to, aby se zvolil pružnější přístup, zejména pokud je o města či jejich části, kterých se týká definovaná strategie, zejména souvislosti se soudržností, například strategie sousedství pro celé město nebo pro celou metropoli. Součástí návrhu našeho komisaře je to, aby se tady postupovalo cílevědomě a stanovily se činnosti konkrétně k jednotlivým cílům pro ty, kteří mají určité nevýhody, tak aby bylo možné z toho městského společenství vytěžit všechna pozitiva. Je to otázka intenzity podpory, integrovaného přístupu z dola nahoru, je to otázka angažovanosti lokálních hráčů a také intenzivní práce sítí. Je to otázka existujících programů, které jsou využít je intenzivněji. Další věc jsou, eh, je lepší využívání finančních nástrojů. To už je to, co jsme dělali v případě Jessica. Náš komisař má velký zájem na tom, aby se dozvěděl, proč musíme dělat tuto teritoriální agendu. Nejde totiž jenom o politiku soudržnosti, ale jde o aktivní účast na diskuzích. On se té, těchto diskuzí účastní velmi aktivně. A jde o to lépe pochopit, jaké výzvy jsou předměsty, s jakými se musí vyrovnat. Existují některá města, která našla dobré příklady a kde může tato politika také pomoci. To znamená, že generální ředitelství Regio se teď snaží o to, aby koncipovalo města budoucnosti a v této souvislosti už jsme zorganizovali dva semináře, připravujeme třetí. připravujeme prezentace a diskuze a tyto materiály najdete na naší internetové stránce, k které máte přístup. Eh, my v březnu příštího roku dokončíme zprávu k této činnosti a samozřejmě výbor budeme informovat o této práci. Někteří evropští experti a zástupci evropských měst se toho také účastní. Náš komisař je velmi aktivní, zejména pokud jde o společné práce, e, spolupráce mezi státy, svazy, asociacemi, združeními a městy. Je to zcela jistě nás, soubor nástrojů, která, <clears throat> který promiňte, mohou města využít tak, aby mohla realizovat své programy. Jedná se přitom o leadership, mezi Francií, Belgií, CMA a generálním ředitelstvím Regio, zejména pokud jde o technickou odbornost, technickou pomoc. Zkušební fáze proběhne v 60 vybraných evropských městech a my tento zkušební běh ukončíme po jednom roce a pozbíráme výsledky a zkušenosti z tohoto zkušebního běhu a dáme je k dispozici ostatním. Tak a to byla moje poslední folie. Děkuji vám za pozornost. Okay, thank you very much. Děkuji, děkuji vám za tuto zajímavou prezentaci a nyní bych rád dal slovo dalšímu řečníkovu, panu Paulu Bevanovi. Je to generální tajemník Eurocities. Máte slovo. Děkuji vám. Já bych se rád zaměřil na tři věci v rámci toho času, který mám k dispozici. Jde o integrovaný přístup, jde o ambiciozní agendu, Eh, urbanu, o které se zde již hovořilo, a o geografických aspektech, které jsou velmi variabilní. Pokud jde o různé aspekty Urbanu, o kterých jsme slyšeli, myslíme, že všichni se shodneme na tom, že politika soudržnosti má dlouhodobější dopad, když se kombinují sociální a ekonomická hlediska a jsou případy, kdy integrovaný přístup je nejlépe veden právě na lokální úrovni, na místní úrovni ve městech. Ta místní úroveň, úroveň je totiž nejblíž eh, nejblíž eh, tomu, kde se to děje. A kromě toho města umějí řídit svá města. A je to taková ta nejdůvěryhodnější úroveň místní vlády. Takže právě tady eh, při zemi je integrace nejefektivnější můžeme dosáhnout více a můžeme zúročit eh, hodnotu peněz, pokud se použije integrovaný přístup. A tam k tomu ještě nedošlo v současné perspektivě, to se to neprokazuje. Musíme tedy zajistit, aby v budoucnu eh, koordinace programů eh, fungovala především v oblasti sociálního fondu a fondu pro regionální rozvoj. A když se podíváme na zlepšení situace sociální vyloučenosti, tak vidíme, že tento přístup kombinovaný je velmi vhodný, protože vidíme, že se propojuje sociální začlenění s dopravou, se rekonstrukcí měst a se zlepšením sociálních služeb. Města totiž jsou systémy pro sociální mobilitu. A je to příležitost získat pracovní místo, zlepšit si kvalifikaci, protože tady se ví o nových lidech, o těch, kteří nově přišli do města. A právě urbanizace globálně, globálně je eh, největším impulzem pro růst a pro eh, sociální i ekonomický případný růst v Evropě. Myslím si, že evropský Městský model je zcela jedinečný a my máme potenciál pro udržitelný rozvoj měst, kde bude zajištěna vysoká kvalita života, kde budou dobré městské služby. A v tomto je u Evropa jedinečná. A chceme si udržet konkurenceschopnost se zbytkem světa. Proto musíme podporovat tento evropský městský model a musíme ho taky chránit právě v rámci politiky soudržnosti. Těší nás, že vidíme ambiciozní agendu programu Urban, tak jak se projevilo ve zprávě o soudržnosti, protože jsme přesvědčeni o tom, že politika soudržnosti otevírá potenciál eh, strávili jsme spoustu času tím, že jsme v rámci politiky soudržnosti se snažili snížit rozdíly mezi městy. Ovšem, to není jediná věc. E, zde je důležité využít potenciálu všech měst. A jde o to, že ne všechna města mají stejný potenciál nebo stejné funkce nemůžeme očekávat, že venkovské nebo e, příhraniční oblast regiony e, nebo e, města budou mít stejné HDP jako hlavní město. I když se o tom někdy hovoří, musíme tenhle ten rozdíl uznávat, brát ho na vědomí a brát na vědomí, že jsou různá území. A takto se musíme dívat také na výsledky, především v oblasti eh, životního prostředí a kontaktů. A domníváme se, že eh, politika soudržnosti právě může eh, odhalit tento potenciál měst nebo venkovských teritorií. Proto se existuje a využívá se speciální alokace financí a její eh, a efektivní využívání financí je dalším krokem dopředu, protože může mít veliký dopad na města. Zde totiž žije většina lidí, je zde největší obchodní potenciál pro podniky, je zde pracovní trh, eh, je, jsou zde inovace a eh, evropská města eh, mají konkurenceschopnost, jsou konkurenceschopná na dlouhou dobu. Navíc se tam taky produkuje hodně skleníkových plynů, celkem 80 a taky je tam na druhou stranu přítomna eh, chudoba. Eh, toto je další velký problém, na který se zaměříme ve strategii EU 2020. My proto mě, městským úřadům a místním úřadům v rámci této strategie a v rámci politiky soudržnosti chceme dát větší roli, protože městské úřady eh, do, v mnoha případech se eh, neúčastní práce eh, na regionální úrovni a neznají ani tu agendu Eh, celých regionů a nejsou k ní přizváni, tak eh, proto chceme podpořit propojení těchto dvou úrovní. Zároveň nechceme, aby, abychom se soustředili jenom na eh, města a na místní úroveň a opomněli regionální úroveň. Jde o delegaci pravomocí z nejvyšších úrovní na města. A poslední věc, o které chci hovořit, je takzvaná variabilní geografie. Máme eh, přístup který jde napříč celým spektrem. A hovoříme o územní integraci a o větší flexibilitě při přípravě operačních programů, tak, aby se lépe odrážela eh, geografická situace v místě a i ekonomické hranice a musíme se na to soustředit především, pokud jde o funkční oblasti, protože místa jsou zde jakýmsi základem pro integraci širší oblasti. Toto je důležité, protože města hrají významnou roli mezi jednotlivými aktéry a mezi jednotlivými úrovni místních a regionálních samozpráv. Tak a proto se chceme zaměřit i na vztah město-venkov. Takže budeme zdůrazňovat nezávislost města eh, s okolím eh, venkova, s okolním venkovem, který k němu přísluší a nechceme podporovat boj mezi nimi. V Evropě je, určitý euros, je určitá euroskepse. Eh, hovoří se o e, zaměření zdrojů e, na tam, kde žije většina e, občanů, což je v pořádku, protože právě takto můžeme využít příležitost toho, že tam jsou orgány, které znají situaci a mohou ji využít. Takže v rámci strategie EU 2020 si musíme uvědomit, že můžeme dosáhnout udržitelnostného růstu v Evropě pouze pokud budeme mít udržitelná města. Děkuji vám mnohokrát, pane Pole Bevane, za zajímavý příspěvek. A nyní bych rád dal slovo profesoru Luďkovu Síkorovi z Karlovy univerzity v Praze. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Abychom mohli hovořit o míst o evropských městech a o jejich místě v rámci evropské politiky, musíme si uvědomit, že máme tři roviny. Jaká je úloha evropských měst, jak reagují na výzvy v evropské společnosti a jaké jsou podmínky eh, k tomu, aby mohli reagovat, jaká je úloha politiky soudržnosti v souvislosti s podporou měst e, za tím účelem, aby mohly dobře reagovat na sociální a ekonomické výzvy. Já budu opravdu velmi stručný a zaměřím se na středně velká města. Rád bych e, vám představil zkušenost, e, jakou máme s městy ve východní Evropě. Myslím si, že městská společnost má opravdu potenciál eh, na to, aby reagovali. Eh, chybí mi tady trochu eh, takový přístup, abychom s městy zacházeli tak, jako s místy, kde opravdu probíhá pokrok. Někdy jako bychom zapomínali na hlavní kvality mm, těchto měst. Důležitá je implementace městských agent a programů, to znamená, znamená také disponibilitu evropských prostředků. Možná bychom se měli někdy soustředit na e, takové reakce, které nevždy potřebují nějakou externí finanční pomoc. E, Takováto pomoc se dá vytvořit také tím, že se zmobilizují stroje, zdroje, eh, které mají ta města k dispozici. Abychom se zaměřili na inkluzivní rozvoj, měli bychom se eh, zaměřit eh, na možnost voleb, na možnost voleb, která nebude překážet, volby, která nebude překážet udržitelnému vývoji. Eh, souvisí to také se strategickými reakcemi měst. Eh, jedna z největších výzev eh, to je pozice měst v rámci světového ekonomického systému, což souvisí také s demografickým vývojem. Odpovědi, o kterých mluvíme, ty se soustředí zejména na takové možnosti, kde můžeme mm, posílit evropská města v rámci konkurence, které musí čelit. E, to, co nazýváme aktivním stárnutím, e, to znamená, že bychom měli umožnit i starší generaci, aby se eh, zapojila do vytváření řešení městských problémů. Měli bychom budovat města na základě kultury, vzdělávání a služeb, tak aby evropská města byla opravdu centry specializovaných služeb, eh, kultury a vzdělávání. Já mám někdy pocit, eh, když mluvíme nyní o hospodářské krizi, že tam, kde nejvíc děláme, děláme největší škrty, to je oblast vzdělávání, ale současně si myslím, že vzdělání je tím hlavním aktivem, které máme mm, v rukou. Eh, když mluvíme o výzkumu, vývoji a vzdělávání, když diskutujeme s evropskými městy, tak vždycky dostaneme odpověď, že města jsou ochotná eh, v této oblasti něco udělat, ale potřebují eh, zlepšit své mm, ekonomické a komunikační strategie strategie. Druhá oblast, na kterou bych se rád zaměřil, to je udržitelný rozvoj a energetická účinnost. Musíme zajistit eh, také mm, energetickou eh, účinnost a bezpečnost v městech a důležité je soustředit se na určité vzory vytváření městského prostředí, které souvisí také s eh, koordinací eh, environmentálního rozvoje. Měli bychom se soustředit eh, na takové politiky, které jejichž cílem je revitalizace, oživení určitých zničených nebo zanedbaných eh, částí měst či příměstských oblastí. Eh, jsou to oblasti, kterým se třeba nevěnuje městská samozpráva, které často bývají eh, zanedbávány. A třetí mm, aspekt, o kterém bych rád mluvil, eh, to je inkluzivní růst. Měli bychom vytvářet města, eh, kde si každý může vybrat to, co chce. Eh, vidíme, že v městech ehm, roste i kulturní různorodost, existuje skoro paralelní, mm, paralelní kulturnost, paralelní kultury, někdy by se dalo mluvit skoro i o segregaci kulturní. Eh, máme velké množství rostoucích eh, komunit, které se segregují, eh, na které se zaměřují i různé výzkumné aktivity a odpovědí na tento trend je kulturní a sociální tolerance. My všichni chceme sociální soudržnost, která vychází z tolerance. Nemluvím jenom o střední třídě, přestože střední třída je právě ta hybná síla ve městech, a která, eh, která může podpořit ehm, integraci eh, ve městech. Měli bychom mít tedy politiku integrační a nikoli politiku dezintegrační. Někdy mám pocit, že eh, naše, v našich městech integrační politika není pluralitní, ale spíše asimilační. Eh, rád bych se zaměřil, bylo by dobré se zaměřit také na eh, integraci mezi městskými a venkovskými eh, společenstvími v rámci evropské společnosti. Potřebujeme lepší infrastrukturní podmínky, které souvisí s dopravou, informačními technologiemi a přístupem k internetu. E, současně vidíme, že v této oblasti se nám podařilo e, dosáhnout e, velkých pokroků, co se týče plánování městského rozvoje, rozvoj městských center, Ehm, také jsme dosáhli pokroku, co se týče pomoci znevýhodněným městům, ale stále ještě existují geografické oblasti, kde se to zatím nedaří. Mluvili jsme také o ehm, integraci sousedských e, e, vztahů e, do tohoto rozvoje. Součas, druhou věcí jsou centra měst sama a města sama, která Eh, by se měla zapojit do eh, rozvoje regionálního prostředí. Mluvíme o policentrálních sítích našich měst. To jsou středně velká města, která uh, sdílejí možnosti, která, které mají v rámci v kontextu uh, regionálního rozvoje. Uh, také se dá mluvit o uh, polinukleárních uh, sítích. Máme Budapešť, Vídeň a Prahu například. A měli bychom se soustředit na spolupráci takovýchto měst, která jsou důležitá v rámci určitého regionu. Uh, dnes jsme už slyšeli mnohé o synergiích, co se týče sociálních, politických a environmentálních cílů. A k tomu bych rád dodal také to, že eh, musí, se musíme skutečně soustředit na podmíněnost určité podpory. Důležitá je energetická účinnost, to je to nejdůležitější, co nás přivede ke eh, komplexnímu rozvoji a k mm, územní integraci a k inkluzivnímu růstu. Už jsem hovořil o územní integraci nejen na úrovni měst, ale také na úrovni regionů, tedy integrace i příměstských oblastí a um, Mm, také eh, transnár, o transnárodních sítích, které by pro, propojovaly velká města v různých státech. E, musíme využívat různé postupy e, napříč e, různými oblastmi. A na závěr svojí prezentace bych rád zmínil, že aby naše města byla opravdu odolnými městy, tedy městy, která se dokáží vypořádat s určitými nejistotami, které máme v současnosti, tomu je, eh, které vyplynuly z hospodářské krize, je důležité, aby se města soustředila na univerzální cíle eh, s přihlédnutím ke specifickým podmínkám. Měli bychom se v rámci pomoci městům zaměřit na konkrétní cílenou pomoc, která by stimulovala endogenní rozvoj. Měli bychom brát v úvahu výzkum, inovaci a vytváření sítí, propojování sítí, o kterém jsem mluvil. Na úrovni místní eh, bychom se měli soustředit na dosažení evropských cílů, takže budeme postupovat koordinovaně. Děkuji vám mnohokrát, pane profesore, za zajímavou prezentaci a nyní bych eh, rád dal slovo dalšímu pozvanému eh, hostovi profesoru Ivanu Tošičovi z Metropolitního výzkumného ústavu Budapešť. Děkuji vám. Já mám šest konstatování. Za prvé to, že EU 2020 je dobré východisko pro budoucí politiku soudržnosti. Eh, udržitelnost životního prostředí a sociální model Evropy eh, se eh, musí vzít v úvahu v rámci ekonomického vývoje a vytváření pracovních míst. Každopádně ale jsou zde různé cíle, které jsou protichůdné jednostraná ekonomická efektivnost může být eh, problémem eh, pro eh, ta, taková ta města, která jsou nechána stranou. Příkladem může být Detroit ve Spojených státech, což bylo město, když odešla ekonomika, které velmi strádalo. Pokud se podíváme na životní prostředí, tak technologie, eh, uhlíkové techno, nízkouhlíkové technologie a eh, další jsou eh, podstatné. Dále je velmi hezká myšlenka taková toho takzvaného bydlení s nulovými s nulovým CO2, ale tatková výstavba je šestkrát dražší a dám e, příklady měst. E, město, které věnuje velkou pozornost kompaktnímu vývoji uvnitř města, se e, věnuje pozornost především velké, kondenza, velké hustotě měst a staví se, boří se tam staré Eh, budovy, které jsou krásné a buduje, budují se tam byty pro bohaté. A dalším příkladem je eh, toto, tato osada pro Romy, která je 20 kilometrů od města, což vylučuje tuto společnost. Takže politika soudržnosti je politika, která chce, aby méně rozvinuté regiony se chytly a lépe se jim vedlo. A velmi důležité je také, aby strategie EU 2020 se realizovala integrovaným způsobem. Samozřejmě eh, je významnou, významným aspektem rozpočtem, rozpočet a silný panevropský přístup na politiku soudržnosti se zdůrazněním integr, integrovaného rozvoje je nejefektivnější nástroj pro dosažení cíle. A tady vidíme, jak by jak e, Evropa plánovala silnice nebo dálnice v roce 1936, e, což se realizovalo až v roce 1996. E, takže tady vidíme, jak silnice, v roce, nebo hlavní pozemní komunikace vypadaly v roce 1996 a jak by měla fungovat politika soudržnosti integrovaně. Jsou tři cíle EU 2010, kterých lze dosáhnout na širší e, úrovni měst jsou to metropolitní oblasti, funkční městské regiony a takzvaná města regiony rozhodování o tom, zda se má eh, investovat ve městech proti eh, rozšiřování měst nebo pro lepší eh, dopravu ve městech nebo pro lepší integraci imigrantů, to je e, těžká volba. Fakt je, že ve měst, v Evropě máme města 21. století, z, které, kde je vláda z 20. století a infrastruktura 19. století. Tady máme příklad e, Budapešti, je to ten žlutý střed měla by spolupracovat s těmi um, body, které jsou na, v jejím okruhu, ale ten, ta spolupráce je velmi malá. Myslím si, že duch urbanu by se měl vrátit, aby, ale neopa- neměly by se opakovat problémy. Takže Nepotřebujeme eh, žádný Urban 3, ale potřebujeme silnou městskou územní dimenzi v politice soudržnosti. Dále eh, soustředit se na Eh, malá, i na malá města a ne lokální oblast, protože tam se dá bojovat proti nezaměstnanosti a není pravda, že to, co se dělá tam, je vlastně jenom přeskupování psacích stolů na Titaniku je velmi důležité udržet zaměstnanost v rámci politiky soudržnosti. A tohle to je příklad neintegrovaného vývoje, to je 20 kilometrů od centra města. A podívejme se na evropskou úroveň. Evropská unie musí hrát velkou silnou roli v integrovaném plánování na úrovni širších městských oblastí. Nelze dosáhnout integrovaného myšlení, když se bude čekat pro rozhodnutí z, z národní úrovně. Každopádně není jedno, žádné řeši, jedno řešení, které by bylo univerzální a vyhovovalo všem. Řekl bych tedy, že maďarský integrovaný plán eh, rozvoje měst je takovým příkladem, jak dělat integrované plánování, které je podmínkou pro financování z Evropské unie. My máme kapelán, který musí posoudit a e, podepsat experti. A bez tohoto druhého posouzení se nezíská financování z evropských fondů. Takovýto e, systém je velmi úspěšný, vzniká z dola nahoru. Integrovaná strategie územního rozvoje by se měla soustředit na všechny eh, prostř- možné prostředky získatelné z Evropské unie, včetně Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu. A dále k tomu připojit další možnosti financování a e, žádný e, projekt nebude financován, pokud e, není součástí regionální rozvojové strategie. Jsou různé možnosti, různé varianty. A já si myslím, že eh, dobrá a silná varianta eh, je evropská integro, eh, evropský integrovaný územní rozvoj v rámci rámzové směrnice a nebo e, druhá e, varianta, kterou je integrovaný tedy e, územní rozvoj jako podmínka pro čerpání peněz. Ty další tři možnosti, které zde uvádím, jsou v podstatě jenom pro pořádek, ale nejsou moc dobré. A na závěr chci říci, že EU 2020 jako integrovaný přístup je dobré východisko pro politiku soudržnosti po roce 2013 protože se soustředuje na široké městské oblasti. Nechceme, aby eh, vytvářet nějaký eh, z Urban 3, ale chceme zachovat eh, ducha Urbanu. Jsou způsoby, jak vytvořit politiku soudržnosti po roce 2013, která bude vycházet ze strategie územního rozvoje. A poslední průsvitka hovoří o tom, že chceme nejenom, abychom měli města hezká, ale aby se v nich i lidem přímě žilo. Děkuji vám mnohokrát za tuto zajímavou prezentaci a nyní bych vás bych požádal o rozsvícení světel v, sáze, v sále, pardon, protože zahájíme diskusi. Rád bych dal slovo Petru Simonovi. Pane předsedo, děkuji. Já mám tři body k této věci, k tomu, co jsem slyšel. A je to takový závěr. Chci poděkovat eh, za to, že tu zaznělo evropské prostředky se zapojením obcí. Je třeba, abychom zajistili, že komunální úroveň se rovněž zúčastní operačních programů. To bylo dosud nedostatečné a to je také důvodem toho, proč neodpovídá celá řada programů potřebám, čili zapojení komunální úrovně. A chci poděkovat profesorovi Síkorovi, že se o tom zmínil také. Je to energetická účinnost. To je téma, když eh, máme na mysli koreňské cíle a cíle Evropské unie a hovoříme současně o soudržnosti pro znevýhodněná města, tak je třeba si uvědomit, že v těchto částech města jsou budovy, které je třeba sanovat, aby jejich provoz odpovídal tomu, co je u budov v dobrých čtvrtích. Tam jsou samozřejmě nižší nájmy, čili tam je menší šance, aby uskutečnili eh, příslušná izolační opatření, dosavadní strukturální fondy, pokud jde o použití prostředků na sanaci prostor na bydlení, to je částečně v nových státech a od roku 2009 se to rozšiřuje na všechny státy, ale je třeba, aby to bylo pro státy závazné. Od roku 2009 ta možnost je. V Německu se to například vůbec nevyužívá. A můj třetí bod rovněž ve spojení s profesorem Sýkorou, otázka migrace. Naše země, tam to vypadá tak, že ve velkých městech 50 lidí, kteří jsou mladší 18 let, mají původ migrační. A současně hovoříme o opatřeních eh, ze sociálních fondů, kvalifikaci, rekvalifikaci a podobně. A já si myslím, že když máme na mysli strategii 2020 a starou strategii Lisabonskou, tak musíme mít na paměti vytvořit infrastrukturu pro tyto mladé skupiny, protože by nás konečně mělo napadnout, že je to ekonomický faktor, který je zatím nevyužitý jako potenciál lidský zatím tam leží ladem a celá řada problémů, které my tady diskutujeme v souvislosti s demografickým vývojem, by se dala tímto způsobem vyřešit. A je třeba, abychom to pochopili a abychom k tomu použili do budoucna i strukturální fondy. Děkuji. Vzhledem k tomu, že máme k dispozici prakticky půl hodiny na diskusi, vyžádal bych experty o krátkou reakci. Kdo chce, prosím, na to zareagovat? Já bych zareagoval na jeden bod, na ten, který se týkal eh, komunity, protože to byl takový silný závěr, protože je důležité zahrnout místní komunitu. Ano je nějaká další reakce nebo připomínka, nikoli souhlas. Takže, pane Olbrichte, máte slovo. Uh, uh, uh, eh, děkuji vám roste zájem eh, v dimenzi měst o politiku soudržnosti, to je nepochybné, ale je tady pár určitých symptomů nebo tedy situací a rád bych se zeptal na to expertů. První je moje pozorování. Po páté zprávě se měl dojem, že Evropská komise ztratila eh, své nadšení, pokud jde o eh, soudržnost. Pan Paul Bevan eh, hovořil, že pořád se eh, vycházíme z politiky soudržnosti a z územní soudržnosti. Podle mého názoru je to ale pasé. Možná se pletu. Já si myslím, že Územní soudržnost je velmi důležitá. Je to otázka, která je i ve smlouvě, ale myslíme pořád eh, na ní, myslíme na to, abychom měli funkční oblasti, oblasti. Takže to je věc, která mě zaujala v té páté zprávě. A další věc, proč ten takzvaný eh, mainstreaming urbanu eh, neuspěl. Protože dítě je to krásná věc, tak proč to dál nefunguje. Je to otázka politické vůle, nebo nejsou nástroje, nebo nejsou eh, dostatečně nepovinnosti zde pro členské státy, pokud jde o řízení tohoto. Takže to je moje otázka na pana Daniela eh, Monke jak je to s funkčním budováním urbanu. A e, tady totiž nejde jenom o politickou vůli, protože pokud vím, tak e, zde jsou i, je i záležitost toho křížového financování, které je výjimečně obtížné. My jsme na začátku této schůze hovořili o synergiích. Tak jak je to se synergií v tomto případě? Můžeme využít tuhletu zkušenost a můžeme integrovat fondy na základě té zkušenosti, protože fakt je, že e, úřady na základě toho e, systému monofondového musí dělat škrty. A teď třetí připomínka, velmi stručná. Poté, co jsem si poslechl, co říkali profesoři Tosič a Sýkora, myslím, že je správná, ale nereálná myšlenka 2020, která nám umožní eh, ch- nějaké chytré eh, eh, řešení a, a integrované řešení otázky měst. Já si myslím, že to tak není, protože podívejme se na plánování z toho reálného hlediska. To by bylo asi daleko lepší a funkčnější. Děkuji vám. Mohou na to experti zareagovat? Já začnu, pokud jde o územní soudržnost. Máme takovou situaci, že po diskusi o zelené knize se to chápe tak, že jsou různá stanoviska na straně různých členských států a různých zainteresovaných skupin. A uvědomujeme si, že musíme být pragmatičtí, chceme, aby eh, to, eh, to, to bylo, eh, bylo funkční ve všech oblastech, takže chceme dát teritoriální dimenzi do všech hlavních dokumentů. Budeme mít kapitolu týkající se území nebo územního plánování ve zprávě a za druhé budeme dále podporovat význam eh, koherence politiky soudržnosti a jejího dopadu. Už jsme začali dialog s členskými státy. A za třetí se angažujeme nebo se snažíme získávat eh, konkrétní příklady a reakci na eh, konkrétních místech a zabudovat to do naší práce a dále, dále se chceme silněji zaměřit na úroveň míst a měst, podpořit eh, celou tu oblast, kterou pokrýval Urban a do eh, politiky soudržnosti městské oblasti eh, zahrnout jako velmi silný aspekt. Takže to bude taková naše hlavní iniciativa. A dávám slovo Danielovi. To je konkrétní otázka, která se týká různých fondů a přístupu k nim. Máte úplně pravdu. Urban byl stoprocentně flexibilní, pokud jde o opatření typu regionálního rozvoje a sociálního fondu. Záleželo na úvaze každého, co použije, takže většina těch programů byla, jak, byla smíšených a ve Švédsku například použili všechna opat, všechny peníze na opatření eh, typu Eh, rozvoje eh, regionů, to znamená všechno třeba na školení a tak dále, kdežto v Braniborsku se to použilo právě opačně. Udělala se spousta věcí, i když ta flexibilita nebyla, takže snad to půjde další reakce. No z té otázky, proč ten mainstreaming selhal. A když se na to podíváme ze současné perspektivy, tak si myslím, že byly výjimky, že ne všechno selhalo. My v Nizozemsku máme takové příklady, máme města a e, regiony, kde to šlo dobře, ale pak máme příklady jako Berlín například. Ale obecně chci říci, že máme teď Eh, zkušenosti ze měst, kde docházelo ke střetu mandátů a politických eh, pravomocí. Eh, často se zjistilo, že je třeba rozdělovat velmi rovnostářsky, abychom byli fér vůči všem volebním obvodům. A to též se vlastně týká, pokud jde o střed mandátů na druhé úrovni. Pro, takže chceme říci, chci tím říci, že eh, ten mainstream vlastně nebyl aktivován. A eh, ta agenda byla velmi ambiciozní a když chceme mít jim ambiciozní agendu, je velmi podstatné srovnávání. Regiony pořád ale budou mít takovéto pokušení rozšiřovat agendu urbanu i za hranice ale fakt je, že je třeba se soustředit na konkurenceschopnost tam právě, kde lidé žijí. E, o tom se často mluví, ale vlastně písemně se nic nedalo a myslím si, že seznam měst, kde to fungovalo dobře, by byl zajímavý. Děkuji a dávám slovo panu profesoru Sýkorovi. Já jsem nechtěl udělat nějaký nesprávný dojem toho, že eh, hovoříme o chytrém, udržitelném a eh, inkluzivním růstu. Já si myslím, že důležitá je právě integrace, integrace a eh, správná politika je důležitá pro integraci. Já bych mohl dát příklad. V těch takzvaných inkluzivních městech hovoříme o kulturní a sociální integraci. Většina z té integrace proběhne na trhu práce, to znamená v podnicích, v místech a ve, ve školách a tam se právě vytvářejí nejrůznější vazby a proto je důležitá role škol a univerzit v našich městech pro ten takzvaný inteligentní růst. Eh, to se potom projevuje v různých studijních programech. My univerzity často vidíme jenom jako budovy nemovitosti, ale přicházíme o studenty, přicházíme o vliv na mladé, eh, protože odcházejí do, západních, do západní Evropy eh, na školy nebo do Spojených států to tady dochází ke skutečnému odlivu mozku, takže je třeba poskytovat vysokoškolské vzdělávání v prostředí evropských měst, protože a musíme ukázat, že ve svých městech máme školy, kde můžeme mladé lidi úspěšně vzdělávat. To je důležité, protože vzdělaná populace má lepší eh, ekonomické chování, eh, více ekonomicky přispívá a více se věnuje otázkám udržitelnosti ve všech směrech včetně ekonomických měst. Takže právě se může, musíme zaměřit na všechny tři aspekty. Na inteligentní, inkluzivní a udržitelný růst, který je zcela zásadní pro všechny politiky. Já si myslím, že pokud jde o strategii 2020, tak eh, ten dokument naformuloval alespoň pět eh, zásadních cílů a viděl jsem i konkrétní čísla ve spojení s konkrétními cíly. Teď jde o to, abychom propojili těchto pět cílů. A proto také národní reformní programy musí počítat s diskuzí s městy a s dalšími. Je třeba, aby i národní rovina začala být aktivní je to otázka konzultací, ale i lokální úroveň by měla začít uvažovat, jak například snížit emise CO2 a podobně. Pak možná bychom zjistili, že se zrenovuje eh, vhodná budova, protože to přispěje největší měrou ke snížení emisí, ke snížení spotřeby tepla a podobně. To znamená, regionální a místní úroveň by měla vědět, jak nejlépe tyto cíle navzájem propojit. Eh, děkuji. A dříve, než dám slovo paní Delie, chcete taky, profesor Obrachte, zareagovat? Ano, chtěl bych jenom poděkovat, protože my velmi eh, dobře jsme porozuměli to, co říkal konkrétně profesor Sýkora. I to rozuměli jsme i tomu, co říkal profesor Tošič. Je zde určitá tendence, že bychom měli jaksi eh, udělat škrty v evropských rozpočtech a rozdělit jednotlivé politiky i rozdělit příslušné rozpočty. A příklad je, na, je je eh, například eh, politika soudržnosti a městský rozvoj. Eh, to, kdybychom oddělili, tak by to prostě nebylo udržitelné ani aktuální, takže bychom se měli soustředit na těch pět cílů EU 2020. Hovoříme o integrovaném přístupu a potom v revizi rozpočtu je jedna možnost, že ten rozpočet rozdělíme na několik částí. A já chci zdůraznit, že především z hlediska eh, městského rozvoje je to nereálné a nerozumné a hovořilo se o tom, že bychom, že my v Evropském parlamentu máme krásné slogany a jsme dobře začleněni a my musíme ukázat, že nemáme jenom slogany. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych se nejdříve vrátila ke konstatování, že to, co Urban II dokázal, se dnes zřeďuje. Nechci dokonce říct, že by se to ztrácelo v, té, v tom městském rozměru politiky. Situace je taková, že Urban měl hlavní tři pozitivní aspekty. Jde o odpovědnost lokálních eh, úrovní, o lepší spolupráci příslušných sektorů a intenzivnější spolupráci v rámci partnerství a jde také o to, že se soustředí finanční prostředky do konkrétní oblasti. To je samozřejmě integrální nebo integrovaný přístup, to znamená, že všichni hráči se soustředí na rozvoj města v oblasti cílů, zaměstnanosti i výstavby. Je to pokus vytvořit inovativní postup, inovativní metodu, to jsme se pokusili v této souvislosti. A v souvislosti s současným stavem v tom nemůžeme takto pokračovat. Účast měst není zcela vyčerpaná zatím. Jedná se skutečně o sektorální zásahy, jedná se o sektorální programy a nemá to přímý dopad. To znamená, že dnes eh, je důležité, abychom se společně zamysleli nad tím, jak eh, na další plánovací období, vybereme integrovaný přístup, integrovanou metodu a tímto způsobem vytvoříme skutečnou politiku soudržnosti, která městům umožní mobilizovat aktéry, aby se jasně věnovali těm oblastem, kde věci hoří, kde je to aktuální. Všichni jsou samozřejmě pod tlakem rozpočtu, a lokální prostředky nestačí na to, aby přitáhly investory a zrealizovali inovativní aspekty, zejména v souvislosti s tím, co zažíváme teď. To je první bod. A samozřejmě jsme hovořili také o výzvách a ještě jednou zopakuji, že situace je naléhavá, jednáme, ale výzvy a zejména změna klimatu To jsou věci, před kterými stojíme a tady musíme postupovat angažovaně, národní vlády, ale samozřejmě také lokální orgány. To znamená, že všichni máme svoji zodpovědnost a musíme se zamyslet nad tím, jak vytvořit trvale udržitelná města. Když hovořím o trvale udržitelných městech, musím říct, že nebude jedno univerzální řešení pro všechny. Situace se různí, takže půjde také o snížení emisí CO2 a všichni máme odpovědnost vůči budoucím generacím. Když se podíváme na klimatické dopady, tak ty se budou týkat zejména měst. Děkuji. Děkuji. Kdo z expertů chce první zareagovat? Uh, I agree that uh, the... Souhlasím, že v tom mainstreamingu jsme se ztratil ten integrovaný duch. Ale jak ho tam vrátit zpátky? Bylo by asi úplně špatné zase eh, v Evropě stanovat 70 míst a soustředovat se, soustředit se jenom na ně. Musíme vytvořit eh, integrované myšlení na úrovni eh, místní, na úrovni regionální, protože právě na té úrovni měst vědí, kde je nejlepší zasáhnout. Někdy je nejlepší zasáhnout na e, vylepšení těch nejhorších míst. Někdy je nejlepší zasáhnout třeba tím, že se udělá lepší doprava. Někde je nejlepší zlepšit nějakým způsobem modernizovat nebo přestavět stávající budovy. E, in, eh, toto integrované myšlení je nejlepší uplatnit na té vyšší úrovni a tady to musí zůstat Eh, lokální. Já bych trochu nesouhlasil, říká pan Bivan. Eh, když eh, se podíváme na hodnocení, tak vidíme, že různé úrovně hrají různé role a je zcela jasné, že zahrnutí lokální komunity pro malé projekty fungovalo eh, do, eh, lépe ne na pro malé projekty než pro velké projekty na vyšší úrovni. Takže já bych byl pro, abychom se eh, podívali na to z příslušné úrovně. Já každopádně jsem přesvědčen o tom, že lidé přímo z místa vědí nejlépe, co se děje v jejich ulici a co je tam potřeba udělat. A stejně tak to platí o nějaké a vědí, co se děje děje v další ulici. Ale pokud jde o velké programy, máme programy například v eh, eh, Londýně a byli vyzváni eh, lidé z, z určitých míst, kteří, menších míst, aby kontrolovali programy, které probíhají právě v Londýně a které se týkají které se týkají výcviku, které se týkají školení. A tito lidé byli úplně ztraceni, protože nevěděli vůbec, o co jde v takto širším měřítku. Děkuji. Velmi stručně. Já si myslím, že zde je významné místo pro tu takzvanou inovativní akci a města ohodnotila přímý vztah s komisí který měla díky Urbanu. A to provokuje a podporuje inovaci a propojení s dalšími městy, která mají stejný problém eh, vytvářením sítí. Takže to všechno je nakonec obsaženo v té ambiciózní agendě Urban. Ale ta městská dimenze se nesmí zredukovat jenom na inovace a vytváření sítí. Děkuji. Pokud se nechce vyjádřit nikdo jiný, pan eh, Nistelrooy. Eh, Dank kant. Eh. Pane předsedo, děkuji. A dovolte mi, abych také poděkoval za to, že se tento bod dostal na program jednání, a to i ve spolupráci, eh, ve svou souvislosti s touto novou architekturou. Mám otázku. Jednalo se o ten horizontální přístup a když se podívám na zprávu a soudržnosti, tak eh, vidím, že tady se všichni soustředují na národní reformu. Existují příslušné programy pro rozvoje a, a podobně. Ale zajímalo by mě, jak to má vlastně fungovat. My v tomto výboru jsme řekli, že každá země by tady podle svého měřítka měla naplnit určité cíle, zejména pokud jde o tu teritoriální záležitost v oblasti měst. A máme regiony, které se stávají z těch eh, městských částí a ty musí hrát samozřejmě také svoji roli. Eh, dá se to udělat decentralizací, my jsme to udělali v Nizozemsku, tak to v některých případech, ale je třeba zvážit, jaké typy budou existovat do budoucnosti, zejména pokud jde o národní postup. Můžete se k tomu vyjádřit? Existuje takovýto teritoriální pakt pro jednotlivé členské státy a jak funguje? A nebo to pro vás není tak úspěšné? Je to otázka toho, že máme relativně málo výsledků. Ten integrovaný nebo integrální přístup je důležitý, ale jde také o to město, protože to je nástroj pro EU 2020. To bychom měli jasně zdůraznit. Takže oddělit anebo integrovat, to je to, o co jde. Okay, thank you, uh, Madame Zeller, and then the... Děkuji, pad, uh, pan či paní Seller. Ja, vielen Dank, uh, Pán Seller, děkuji vám, pane předsedo. Uh, všechny přednášky eh, odborníků, pozvaných odborníků ukázaly, že nemáme problém v tom, že bychom to neznali, tu problematiku, protože eh, všechno to tady bylo velmi pregnantně řečeno a formulováno. Eh, pokud jde o města a urbání oblasti, není to nic neznámého. Ale celé diskuse eh, vyplývá, že máme problém jaksi s eh, implementací či s realizací eh, možností jednání zásahů z evropské roviny. Jak tedy dostat programy k těm, kteří je mají realizovat? Když mluvíme o strategii a cílech 2020, tak bych rád Eh, jak si přenesl odpovědnost na města a obce a zeptal se jich, jestli o tom už někdy něco slyšeli. A myslím si, že eh, mnoho z těchto informací zatím neproniklo do eh, nižších rovin. Mluvilo se tady o Berlíně. Já jsem z Berlína a Berlín to má jednodušší než jiná města, protože my jsme městský stát. My jsme vlastně jed v rámci Spolkové republiky Německo jednou ze spolkových zemí a máme na komunální úrovni 12 městských obvodů, eh, čili stát a regionální vláda a komunální správa v jednotlivých městských obvodech eh, mohou spolupracovat a sladit své programy. A to samozřejmě eh, v mm, jiných zemích je problematičtější. Operativní programy provádějí regiony, v Německu jsou to spolkové země a ty samozřejmě využívají evropské prostředky zejména k tomu, aby bojovali proti Eh, chudobě eh, měst a obcí na regionální eh, oblasti, aby mohly navýšit investiční prostředky, protože mm, říká se, že města jsou součástí samosprávy, platí zde subsidiarita a musí plnit své průběžné úkoly a nezaměřovat se na investice. A ve skutečnosti je tomu tak. Tady byly popsány problémy měst, jsou to sociální problémy, tam potřebujeme podporujeme sociální projekty, musíme pracovat s mládeží, jsou to oblasti jako vzdělávání, školství, to tady všechno zaznělo, eh, až po udržování městské infrastruktury. To všechno jsou průběžné úkoly, které ovšem bojují s chronickým podfinancováním a s personálními problémy, eh, protože eh, personálu je málo. A teď já i ve svém městě. Vím, že tam eh, máme obvody, které se podílely, byly zapojeny do urbánních projektů a z evropských projektů se spíše stáhly, protože nemají kapacity ani čas e, z toho důvodu, že mají své průběžné e, úkoly. A e, ty mm, evropské projekty jsou považovány za příliš těžkopádné, neudržitelné, pak je tady podfinancování těch běžných problémů a najednou se to celé vlastně jaksi zlomí a ukáže se, že když přistupujeme s určitým očekáváním k projektům, které trvale není naplněno, tak najednou dojde ke ztrátě důvěry ze eh, strany tedy občanů nebo místních samospráv, které se z těch projektů pak eh, stáhnou. Já netvrdím, že bychom v politice soudržnosti neměli mluvit o městské dimenzi, ale to, co tady zaznělo, um, že se má hledat komunikace směrem k těm, kteří mají ty projekty realizovat, uh, to skutečně musí být naší prioritou, protože mm, tato komunikace musí být uh, vedena a musí být zachována. Operační programy, operativní programy jsou koncipovány v regionech a já když vezmu Německo, tak to nejsou města, ale jsou to spolkové země v Německu. E, tyto regiony, které samozřejmě to plánování provádějí podle svých priorit a jak si nedostanou se až na e, rovinu lokálních e, místních orgánů. Čili když mluvíme o strategii 2020, tak tohle by měl být právě základ budoucích operativních programů eh, a jejich ehm, provádění nebo provádění evropské politiky celkově. Eh, měli bychom se už nyní mnohem silněji nežli doposud zaměřit na komunikaci s těmi, na diskusi s těmi, kteří potom budou eh, ty programy realizovat a nepředkládat jim jaksi věci v takové podobě a v takovém čase, že na, na ně vůbec nebudou moci zareagovat fungovat. Čili otázka, mm, jak teď v době, eh, kdy jsme, mm, se nacházíme v přípravné fázi, jak navázat tento dialog s těmi, kteří potom přijdou na řadu jaksi ve fázi realizační eh, a jak jim um, jak si umést cestičku tak, aby eh, svou roli potom mohli eh, splnit a aby se jaksi nezhroutili pod tím náporem, protože zjistí, že na to vůbec nemají síly. Vielen Dank, Herr Zeller. Děkujeme, pane eh, Celere, a prosím eh, naše odborníky, aby zareagovali. Eh, Velmi stručně k té otázce pana Van Nistelroje. Ta zpráva o soudržnosti předkládá silnější propojení politiky soudržnosti s EU 2020 prostřednictvím společných strategických cílů a těch takzvaných smluv o partnerství a o investicích. Tato, o této zprávě se začalo veřejně diskutovat. E, do, bude se diskutovat na takzvaném ještě fondu soudr, e, fóru soudržnosti a e, výsledkem této diskuse bude právě tvar nebo forma těch smluv o partnerství a investicích. Připomínky, které, tam zaz, které v, tom, v té diskusi zaznějí, budou vzaty v úvahu komisí a příslušným DG Regio a stane se to e, součástí strategie EU 2020. My teď chceme, aby se to objevilo všechno ve strategických do, dokumentech, které eh, jsou spojeny s tou eh, zprávou o soudržnosti, takže to není úplně přesná odpověď, ale říkám, že to je součástí konzultací. Já plně souhlasím s panem Celerem, že je konflikt mezi administrativními regiony a nemyslím si, že se nám podaří změnit strukturu eh, alokace peněz z Evropy. Takže jsou konflikty mezi těmito administrativními eh, regiony. A eh, otázka je, že vždycky je diskuse o tom, co to je městský region, jak ho definovat a tak dále. A myslím, že je zde velká role pro Evropskou unii. Ta musí tlačit na eh, to, aby administrativní regiony eh, byly flexibilní, aby stanovily, aby se definovaly eh, možná trochu odlišně, když jde o plány a o to, že region může na pomoci jejich realizaci. Já také souhlasím s panem Celerem, integrace eh, probíhá na území, na, v regionu, v určitém místě a je tedy nezbytně nutné, aby eh, manažeři z daného místa nebo města a volení zástupci v městských radách se, toho obýval, eh, se, se, se, to, se tohoto procesu zúčastňovali a aby, to, protože tak budeme mít E, výsledky. A souhlasím s tím pojetím podmíněnosti využití zdrojů z Evropské unie. Podmíněnost, že ty zdroje půjdou na základě integrovaných plánů rozvoje pro funkční oblasti. To by byl silný nástroj, pokud by se použil. Děkuji. Další reakce? taková obecná připomínka týkající se městského vývoje u nás v uplynulých eh, pár letech u nás Velká Evropská unie hrála významnou eh, roli eh, ve vzdělávání a školení. To tam opravdu eh, byl takový hlavní motor toho, abychom si uvědomili, co potřebujeme v té agendě měst a regionů. Myslím si, že máme agendu pro integrovaný rozvoj, pro jednotlivá místa obce, regiony, města. Děkuji vám, děkuji všem expertům za příspěvky k naší schůzi a rád bych poblahopřál Rak Rakous, za, za výbor regionu rakouským starostům, kteří vyhráli soutěž o nejlepšího evropského starostu. A nyní přejdeme k bodu číslo 19, výměna názorů s panem Rudolfem Nislerem z Evropské eh, komise, konkrétně z generálního ředitelství Regio a téma bude reakce politiky soudržnosti na hospodářskou krizi. Takže, pane Níslere, máte slovo, prosím. Dobré, dobrý den. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych rád během pár minut prezentoval zprávu Evropské komise o příspěvku regionální politiky na, k pomoci členským státům proto, aby přijali opatření, kterými čelí ekonomické krizi, která na ně dopadla v roce 2009. Jak víte, tak kontext je takový, že politika soudržnosti se mobilizovala e, proto, aby e, se postavila krizi a e, byla mobilizovaná část jejich finančních prostředků jako e, podpůrné prostředky pro to, aby Evropská unie na tom byla lépe, pokud jde o kritický rozvoj nebo rozvoj v kritických oblastech. Už na začátku krize bylo typické to, že problémy, které měly banky, spočívaly ve neustálém půjčování, takže jsme se zaměřili na to a viděli jsme, že veřejné finance členských států byly v nebezpečí a že bylo riziko, že vyschne Eh, vyschnou zdroje pro financování eh, projektů a že eh, budou stornovány projekty, které se připravují. A proto jsme se rozhodli pomoci v této situaci, aniž by s tím vzniklo nebezpečí pro dlouhodobé cíle. Politika soudržnosti chtěla zrychlit postupy zjednodušením administrativy a e, větší flexibilitou danou manažerům projektů, proto, aby šlo překonat krizis, aby šli e, překonat problémy, aby se e, napumpovaly peníze, pokud bylo možno eh, využít potenciálu projektu například pro energetickou úspornost. Byla, eh, celkem bylo 13 jednotlivých eh, opatření, která jsme navrhli v rámci politika soudržnosti a působili v následujících hlavních oblastech. Samozřejmě významné byla ta výplata 6,27 eh, miliard euro eh, do eh, Fondu pro regionální rozvoj na ty projekty, které byly připravené a schválené takže celkem bylo vyplaceno více než 11 miliard, včetně mm, předběžných plateb, včetně záloh. Protože, jak víte, tak se formou záloh platí už příprava projektů. Dále došlo k regulačním změnám, které zjednodušily postupy a zavedly větší flexibilitu využití například státních podpor, státních dotací eh, pro velké investiční produkty a eh, rovněž se do toho mohly začlenit nově projekty pro úsporu energie v oblasti eh, vytápění nebo spotřeby energií v, byt, v bytech. Rovněž, rovněž jsme vytvořili takzvanou společ, takzvaný společný nástroj a podpořili jsme iniciativy Jeremy a Jessica. Soustředili jsme se také na plán obnovy a politika soudržnosti viděla, že může e, se upravit, aby odpovídala dlouhodobým a udržitelným e, cílům. E, to vycházelo z kvality institucionální práce a výsledkem je to, ovoce, které teď sklízíme na základě práce Evropské komise, Evropského parlamentu, výboru regionů a Evropského eh, ekonomického a sociálního výboru. Takže ta flexibilita byla možná díky tomu, že všichni působili stejným směrem. A nyní je důležité, že v této zprávě hovoříme nebo reagujeme také na angažovanost komise a na e, tu odpovědnost, kterou má komise vůči Evropskému parlamentu při jednání o tomto balíku a e, který tedy a, a tato diskuse probíhala v, na podzim 2010 a teď tady máme výsledek toho, co jsme slíbili zdroje údajů, které jsou v té zprávě, jsou jednak zprávy členských, z členských států, týkají, e, které jsme získali ze strategických zpráv. Ty strategické zprávy e, přišly z 27 členských států a my jsme požádali členské státy, aby rozšířili určité sekce, Eh, těchto zpráv, aby nám tam řekli, jak eh, použili strukturálních fondů pro reakci na krizi. A pokud jde o hlavní oblasti a abych dal pár příkladů toho, co členské státy efektivně udělali s tou podporou, která se jim nabídla. Například v kontextu záloh kde bylo vyplaceno 6, 6 a čtvrt miliardy, tak my jsme eh, v čer, v všechny ty platby přišly do června 2009. A obecně jsme byli velmi spokojeni s napumpováním další hotovosti a myslím si, že to taky mohlo, být vztaže, eh, eh, no, mohlo mít vztah eh, k tomu nebezpečí, že je to pravidlo N plus 2 a byly obavy, že, něk, že se přijde o peníze v rámci tedy tohoto pravidla to hrozilo, nebo toho se báli všechny členské státy a byl by to nešťastný vývoj, kdyby uprostřed krize přišly členské státy o peníze kvůli pravidlu N plus 2. Takže toto se taky objevilo ve zprávě. A co udělali členské státy? Ty využili tu podporu především pro projekty, kde eh, bylo nejúžší sepětí s eh, financováním ještě z jiných zdrojů, eh, například místních samospráv nebo nevládních organizací, které také přispívaly. Dále bylo cílem podpořit malé nebo projekty, kterých se účastnily malé a střední podniky. Takže eh, to byla vlastně pomoc už ke státním dotacím v tomto případě. Takže máme, měli jsme projekt v Estonsku, kde se adap- eh, přizpůsobují místní plány nebo národní plány se, a tak, aby se zaměřovaly na nejzranitelnější malé a střední podniky a aby se tak snížil dopad krize na tuto skupinu podniků. Rovněž členské státy zdůrazňovaly, že byl velmi eh, pozitivní dopad eh, podpůrných investic v Itálii například šlo o operační programy v oblasti výzkumu a konkurenceschopnosti kde ty zálohy umožnily eh, příjemcům eh, se soustředit nebo stanovit priority a zajistit dodávky pro hlavní produkty a eh, tím mohli zajistit tu část, která se věnovala malých a středních podniků a konkrétně jejich kvalifikace. Soustředili jsme se také na úpravu priorit stávajících operačních projektů. Tento proces byl rychlý, vyžadovalo se, aby rychle jednaly státy, které žádaly změny operačních projektů a členské státy jednomyslně jsou, eh, se vyjádřily eh, k dlouhodobým cílům eh, národních referenčních rámců. Všechny řekly, že chtějí zachovat stávající priority strat, národních strategických cílů v rámci Lisabonské strategie. Takže nedošlo k žádnému odchyt, eh, odchýlení se od strategických cílů. Každopádně ale členské státy využily určitých úprav tohoto v kontextu a konkrétně 17 členských států velmi rychle zareagovalo a změnilo operační programy. Když říkám, že je změnili, tak nechci říct že se změnily všechny operační programy, ale že se změnily ty relevantní, které potřebovaly pomoc v té konkrétní chvíli, když začala krize. Je samozřejmě jasné, že tyto úpravy které se týkají, přes, se týkají přesného, přesné intervence, například podpora malým a středním podnikům má jako prioritní opatření zachování pracovních míst nebo to rozšíření eh, možností žádat o projekt i pro úspory energie v rodinném bydlení nebo v bydlení soukromém bylo viděno velmi, nebo bylo považováno za velmi pozitivně. Takže členské státy v tomto případě zareagovaly velmi rychle. Dále je specifické opatření, kterými jsme, které za, kterými vlastně, nebo v souvislosti s začátkem krize, a týká se to strategických e- e- energetických úspor. Určitě všichni víte, že se hovořilo, nebo že se začalo hovořit o úspor energie v bytové výstavbě a šlo o 4 celkové alokace fondu pro regionální rozvoj. Potenciálně tedy šlo o až 4 miliony Eh, euro. Víte, že ta kritéria způsobilosti eh, byla stanovena v rámci balíčku eh, a tam byla, to bylo v rámci strategie EU na, na strategie EU v oblasti klimatických změn. Takže zde byla jasná orientace a my navrhujeme, abychom tímto směrem šli i do budoucna. A dále velmi konkrétní aspekty, které považujeme za relevantní v tomto návrhu, například podporovat průmyslová odvětví, eh, která rostou a mají pozitivní vliv na růst pracovních míst. Takže vytváření pracovních míst krátkodobě, krátkodobě eh, opatření v lokálním kontextu, to znamená v malých a středních podnicích, například e, instalace solárních panelů nebo tepelných čerpadel v soukromých domech. E, často znamená účast malých a středních podniků, které fungují na té místní úrovni. A také si domníváme, že e, taková aplikace všech těchto opatření široce pomůže ke splnění cílů Evropské unie a že Evropská unie bude technologickým lídrem i v těchto inovacích v oblasti energetických úspor. Vzhledem k dalšímu vývoji a k posílení této linie akčních kroků eh, jsme eh, umožnili to, aby úsporná energetická opatření eh, byly, byla zahájena v návaznosti na využívání finančních nástrojů. A požádali jsme mm, EIB, aby nám pomohla v eh, souvislosti s iniciativou Jessica a s mm, celou tou třetí eh, linií eh, v souvislosti s, mm, tedy s energetickou úsporností a s energetickými zařízeními. 14 členských států podal, nás informovalo, že bezprostředně využili tuto možnost investování do energetických úspor a do obnovy. E, v podstatě tato opatření e, než se dostanou na určitou e, úroveň, která je měřitelná, tak to chvíli trvá. Ale samozřejmě ta reakce byla taková, že mm, to byl velmi pozitivní krok. Eh, co se týče mm, probíhajících podpůrných eh, opatření, eh, tam jsme mm, pouzbuzovali členské státy k tomu, aby připravovali iniciativy v rámci programu Jeremy, také se měli zaměřit na malé a střední podniky a ze strany komise jsme poskytli eh, technickou pomoc k tomu, abychom podpořili tyto iniciativy. 12 členských států ehm, eh, v rámci těchto eh, aktivit také urychlili své přípravy iniciativ Jeremy. Jessica. I v um, programech Jessica došlo k zásadnímu urychlení. Vy víte, že Jessica to je iniciativa, která byla zařazena eh, do nařízení později, eh, ale eh, k našemu překvapení eh, se jí podařilo urychlit a vlastně k tomu přispěla i krize. My jsme viděli, že do dneška mm, eh, bylo zřízeno téměř 20, eh, přibližně 20 Jessica fondů a 90% z nich je hrazeno z EID. E poslední věc eh, týkající se té technické pomoci. Eh, my jsme eh, v rámci iniciativy Jaspers ve spolupráci s EIB e a s jinými partnery navýšili Čili teď v iniciativách Jaspers máme 85 expertů, kteří se podílejí na přípravě projektů eh, v devíti členských státech Evropské unie s tím, že cílem je eh, urychlení přípravy velkých projektů a zajištění toho, aby tyto projekty mm, eh, měly odpovídající kvalitu. To byla tedy nejdůležitější opatření, která byla zařazena do prvního eh, sanačního balíčku. Jak eh, všichni víte, tak poté došlo k dalším eh, úpravám, změnám tohoto nařízení a sice byl to, byl to balíček opatření za účelem zjednodušení, usnadnění z června tohoto roku. A I tento balíček byl zaměřen na podporu eh, zemí, které mm, byly postiženy krizí. Tato opatření už nebyla tak rozsáhlá a eh, byla spíše velmi přesně zacílená. Uvedu příklad. V Estonsku, Maďarsku, Lotyšsku, Litvě a v Rumunsku eh, došlo k Eh, dalším platbám eh, ve výši 370 milionů. Eh, a to měla být pomoc pro tyto země, aby překonali nejtěžší dopady krize, zejména v souvislosti s Um, se zaměstnaností. A dále Řecko. Vy víte, že existuje um, memorandum uh, hospodářské uh, politiky, na kterém jsme se uh, dohodli v létě 2010 a jsou zde nadefinovány cíle hospodářského programu Um, s podporou členů eurozóny uh, a v souvislosti, uh, v souvislosti s půjčkami. I v tomto balíčku jsou zahrnuty různé oblasti. Uh, důležité je, bylo, že byla zřízena pracovní skupina um, ministerského předsedy a, a zaměstnanci komise pomáhají při eh, určitých rozhodnutích souvisejících s politikou soudržnosti. Tohle, eh, tato iniciativa má mít eh, značné dopady právě na rychlost přípravy důležitých projektů v Řecku a samozřejmě také na zřizování holdingových fondů, které budou, eh, tak říkajíc, napájeny eh, ze strukturálních fondů a budou představovat eh, nástroje pro financování podpory pro malé a střední podniky mm, opět v oblasti energetické účinnosti. Já si myslím, že tímto jsme si vytvořili, jsme ukázali vlastně globální pohled na úspěchy financování eh, boje proti dopadům finanční krize. Eh, od členských zemí už máme určité reakce eh, v podobě zpráv a vypadá to, že členské státy byly s rychlostí pomoci spokojeny a také s flexibilitou této pomoci, čili byli jsme jasně pochopeni v tom, že tady podáváme určitý návrh, nabízíme různé aktivity a my víme, že každý nevyužije všechno, ale my jsme zde přišli s celou řadou možností eh, vybrat si eh, relevantní oblast, eh, která je důležitá pro konkrétní národní ekonomiku. A to byl opravdu velmi pozitivní aspekt, který všichni skutečně ocenili právě v souvislosti s tímto programem eh, pro konjunkturu. Čili obecně mohu říci, že pokud se zabýváme globálními otázkami, je důležité využívat ehm, politiku soudržnosti a hlavním cílem je samozřejmě eh, mít dlouhodobý nástroj a politika soudržnosti může eh, přinést určitý užitek v akutních časově eh, omezených krizích. Eh, eh, no, rozhodně můžeme k tomuto přispět. Děkuji. Děkuji a slovo dávám paní Manesku a potom pan Šetr. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat za tuto prezentaci. Já přečetla jsem si pracovní dokument vypracovaný komisí a já to chápu tak, že reporting z členských států byl velmi fragmentovaný a že, a že důsledkem toho je, že komise má pořád problém s kvantifikací opatření přijatých členskými státy v době krize v uplynulých letech. A v tomto kontextu, jak členské státy a především těch pět členských států které byly nejvíce postižených krizí a jak dostávají Evrop, pomoc Evropské unie, tak v tomto kontextu by bylo, myslím si, správné, aby tyto členské státy vykazovaly tato opatření, abychom věděli, zda byla přijata správná opatření a zda byla využita efektivně a správně eh, k tomu účelu, ke kterému byly tyto prostředky poskytnuty. A myslím si, že by parlament eh, měl tedy dostat toto jasné a objektivní hodnocení. Dokument komise vychází z informací poskytnutých členskými státy přes strategické programy v roce 2009. Reporting a je reporting týkající se implementace fondů v členských státech a dále reporting, který se e, týká ekonomické obnovy. A pokud jde o Rumunsko, tak čísla nevždy jsou spojena s realitou. A ráda bych od komise věděla, zda v těchto zprávách nebo při vypracování těchto, těchto zpráv e, komise OM eh, vychází z informací pouze těch, které dostane od členských států, protože to jsou informace, které někdy neodpovídají realitě, anebo pokud máte signály, že v určitých členských států jsou chyby v implementaci nebo využití prostředků, tak zda v tomto případě se komise na ty členské státy podívá blíže, zda to nějak monitoruje, anebo zda se komise omezí jenom na ty informace, které od těchto členských států dostane protože potom máme začarovaný kruh. Stěžujeme si, že členské státy nevykazují využití prostředků ve zprávách eh, správně, a, eh, a, ale, za, ale sami se tomu nevěnujeme a nesledujeme to. A druhá otázka, zda Evropa chce více monitorovat takovou situaci. Děkuji vám. Ähm. Ano, děkuji. Eh, já si myslím, že moje předřečnice položila správnou otázku. Já bych ráda zmínila tři další věci. Jedna z toho je to, že mám eh, pocit, že ta zpráva obsahovala nebo prezentovala jenom pozitivní stránky a nikoliv negativní. Nebyla tam řeč o tom, co se nepodařilo a na to bychom se měli také podívat, protože uh, um, kofinancování ze strany členských států často nebylo poskytnuto a proto nebyla, nebylo možno využít tyto možnosti. A to e, záleželo buď na tom, že nebyly peníze, nebo že úřady nebyly dostatečně flexibilní. E, často to také souviselo s atraktivitou těch programů. E, Lucembursko zareagovalo, ale mnohé členské státy nezareagovaly. dále. Je to program, který skutečně může podpořit rozvoj konjunktury, eh, zejména v souvislosti s energetickou účinností výstavby bytů a sociálních bytů. To je eh, to, to skutečně podpoří místní rovinu, tam eh, se účastní malé podniky, je to opravdu nástroj, který vytváří pracovní místa. A když říkáte, že to využilo jenom 12 členských států, tak to je velmi, velmi málo. Já já vím, že členské státy nebyly ochotny některé eh, tento nástroj využít. Vím, jak s nimi vyjednávala eh, komise a jaký byl efekt. Tohle všechno Ehm, je důležité, protože tohle je skutečně eh, pohon pro konjunkturu. Eh, a poslední věc, eh, vy jste velmi dobře ehm, ilustroval spolupráci s Evropskou investiční bankou a programem JESPAS. Ptám se, nakolik to bylo transparentní, nakolik tam byl ehm, zapojen podpůrný výbor a já si myslím, že je um, nutné mluvit také o e, kontrolách e, ekologické únosnosti e, určitých programů, když dojde k narušení životního prostředí nebo poškození životního prostředí v rámci takovýchto akcí, tak to také není dobrý signál směrem k veřejnosti. Můžete k tomu říct něco bližšího? Kolik E, děkuji, vážení kolegové. Chtěli by se vyjádřit ještě další dva kolegové, takže zavírám seznam potenciálních řezníků, e, řečníků, abychom dali prostor i komisi potom. Lambert van Nistelrooy. E, děkuji, paní předsedkyně. Já jsem vlastně se stavím velmi pozitivně k této zprávě a také Mm, k jejím cílům samozřejmě, že jde o to, abychom eh, využili příležitost upravit určité eh, texty, určité předpisy, to jsme využili a myslím, že se to podařilo. A krize eh, samozřejmě měla celou řadu vedlejších efektů vedlejších dopadů. Samozřejmě je tady 12 zemí, které se postaraly o energetickou účinnost a to je pozitivní zjištění. E, celkově je to ale e, téma, které e, bude aktuální i v budoucnosti. Jde nám všem i komisi jde přeci o dosahování určitých cílů, jde o národní akční plány, čili ty všechny země tady měly možnost se svobodně rozhodnout a mohly se rozhodnout pro eh, určité cíle. Čili není tomu tak, že země by byly povinny eh, se zapojit do eh, těchto programů a 12 ze zemí se prostě svobodně rozhodlo pro podporu energetické eh, účinnosti. A to je vlastně určitá podmíněnost, kterou, ve které bychom měli pokračovat. Já vlastně na zástupce komise nemám žádnou konkrétní otázku, spíš se obracím na mm, předsedu tohoto výboru my jsme eh, měli vlastně i určitý eh, výbor na časově omezenou dobu, který se zabýval právě dopady krize. A kde vlastně najdeme teď zprávu tohoto výboru, nebo jak to vlastně považujeme situaci za takovou, že krize už skončila? Ehm, byly mm, předloženy určité dokumenty, určité příspěvky, ale ptám se, kdy my dostaneme tyto zprávy a tyto dokumenty. Děkuji. Eh, thank you, Mr. Angurakis. Děkuji, pan Angurakis. Děkuji. Je zcela jasné, že ty údaje a ty informace, které jsme teď dostali, odpovídají konkrétní situaci. Je to všechno velmi důležité, ale paní předsedkyně, ta, e, ta opatření, která byla převzata, a to, co dělá komise, e, vyžaduje, abychom my všichni řekli jasně, co děláme proti krizi. A vidíme, že tato opatření nemají velký efekt na krizi s tím, tou výjimkou, že omezují nebo snižují do určité míry dopad této krize. Situace se každopádně ale zhoršuje, něco se udělalo, opatření byla přijata. Zástupce komise se nezmínil o Řecku, ale fakt je, že my jsme využili hodně prostředků k podpoře eh, naší ekonomiky a eh, musím eh, říct upřímně, že mám obavu, že malé a střední podniky z těchto projektů moc velký prospěch nemají. Máme 327 miliard či milionů v objemu projektů. A tyto projekty eh, vznikly ještě před krizí. Takže když se urychlí nebo urychlení implementace nás nedostane ven z krize. Prostě realita je taková, jaká je a je třeba to vzít v úvahu. Já osobně nejsem proti tímto opatřením eh, aby tomu nebylo špatně rozuměno, právě naopak. Jsou důležitá opatření pro vytváření pracovních míst, pro zlepšování pracovních podmínek. V země, kde je 30% nárůst nezaměstnanosti, nebude nikdy programů dost. A já se ale ptám, jak eh, můžeme vyřešit eh, příčiny této krize protože jinak všechna pomoc budou jenom kapky padající do moře. Děkuji a dávám slovo zpátky panu Nislerovi, aby odpověděl. Pokusím se odpovědět na otázky paní Manesku, pana Languraka dohromadě. dohromady. My v této zprávě vidíme takovou rychlou odpověď členských států členských států na otázku, co efektivně udělali s pomocí prostředků eh, z politiky soudržnosti na řešení dopadů krize. A dost, uvědomujeme si, že když se, i když se předpovídá ekonomický růst, tak stále ještě vidíme, že v určitých regionech nebo místech jsou a přetrvávají velké problémy, což je právě současná situace. Takže když hovoříme o reportingu, tak je důležité říci, že Toto je první zpráva o tom, jak členské státy okamžitě využily tuhle tu nabídku, která přichází v rámci politiky soudržnosti. A právě v kontextu politiky soudržnosti máme systém reportingu, který vychází z roč, výročních zpráv, tedy každoročních zpráv, kde se hovoří o pokroku při implementaci opatření. A já bych k tomu rád řekl, že už nerozlišujeme mezi tím, co se týká konkrétně krize a mezi tím, co se týká normálního pokroku a normální práce při implementaci opatření. Takže my teď budeme dále sledovat způsob implementace v členských státech, budeme se dále zaměřovat na otázky, se kterými se můžeme setkat, vzhledem k tomu, že pokračují problémy v reálné ekonomice a politika soudržnosti bude analyzovat tuto situaci a v rámci možností těchto nástrojů, které máme k dispozici, když vezmeme normální eh, pravidla a normální postupy, tak eh, podíváme se, jak se dají užitečně použít. Eh, a cílem je, aby politika soudržnosti byla funkční. Teď se soustředujeme na opatření, která se týkají krize, protože je to situace, kterou musíme všichni řešit. A k tomu, co říkala paní Schreuter a e, e, k zásadním problémům, které máme v členských státech, například hledání kofinancování, to je velmi pravdivý argument, protože jsme zjistili, že jsou problémy tohoto typu především v některých členských státech. A vy všichni víte, že Evropská investiční banka mobilizovala velmi podstatnou podporu právě proto, aby zajistila, že ta, to, co se financuje z politiky soudržnosti, bylo průchozí. Takže jsou e, otevřené úvěry pro spoustu zemí v rámci EU 12, které umožňují aby ten systém eh, pokračoval a aby byl i nadále funkční. A tohle do určité míry je také spojeno s krizí. A jenom velmi stručně chci říci, že monitorujeme situaci společně s Evropskou investiční bankou, abychom zjistili, zda zde nejsou nějaká další rizika. A teď k energetickým úsporám. Zde jsme viděli velmi selektivní aktualizaci těchto opatření. K tomu, co říkal pan Van Nistelrooy, určitě je to do určité míry správný úsudek řadě členských států, když si vezmeme eh, patnáctku z těch, ty staré členské státy, tak vidíme, že tam se vytvořily nástroje pro energetickou úspornost, například Německo a Rakousko. Tak tyto země měly eh, určité eh, systémy dotací nebo pomoci, stejně jako nizozemí, poskytovali určité granty nebo půjčky a to velmi efektivně. Takže Rakušani nebo eh, Němci s největší pravděpodobností toto opatření nevyužijí. Ale opačná situace je ve Francii. Například Francie využila této příležitosti okamžitě, když se objevila a nyní má větší množství operačních programů, které jsou v oblasti podpory sociálního bydlení, které jsou zaměřené na úspory energií. Jde o podporu populace, která je nejzranitelnější a jde o rodiny, které jsou v nebezpečí, eh, u kterých hrozí nebezpečí, že upadnou do chudoby. Takže francouzská vláda má tento systém, který používá finanční nástroje. Takže prostě už to začalo a ještě toto všechno budeme dále rozvíjet. Opatření energetických úspor byla přijata taky na takové významnější úrovni ještě v některých nových členských státech. Například jsou ustanovení v nařízení, kdy ve velmi Eh, omezených případech za velmi konkrétních okolností je možné eh, použít eh, tyto prostředky i pro výrobu energické energie, která bude úsporná. Takže to jsou taková už širší opatření, která se také vyskytují nebo používají v některých členských státech. A dále se kombinují je úsilí s Evropskou investiční bankou a národními bankami. Proto, aby se zvýšilo množství dostupných prostředků. My tato opatření se snažíme nějakým způsobem rozumně hodnotit této stadii ještě nehodnotíme efektivnost a e, výdaje a nesrovnáme to, nesrovnáváme s těmi potenciálními 6 miliardami, protože těch 6 miliard vlastně jsou jenom potenciální peníze. Ale samozřejmě Eh, je jasné, že se musí využít efektivně a ne jenom v tomto období. A Jaspers, to je společný podnik vytvořený v rámci partnerství EIB, EBRD a další organizace a poskytuje technickou pomoc novým členským státům. A tato technická pomoc přichází přes veřejnou zprávu, která má na starosti velké investiční projekty. A ta podpora, která tudy přichází, je takzvaná expertní pomoc. To znamená, že to funguje tak, že zapojíme experty buď do přípravy jednotlivých projektů, a nebo jako horizontální poradce, když se připravuje například odvětvová strategie, například eh, rozvoj železniční dopravy, nebo zásobovací systémy, nebo kanalizace, nebo něco podobného. A vlády to využívají, protože konečným cílem je to, aby včas e, připravili velké projekty a předložili je Evropské komisi. A vy hovoříte například o aspektu kvality a plnění pravidel společenství. A my říkáme, že když někdo dělá nějaký e, ekologický projekt, tak potom experti mu radí, jaké jsou hlavní požadavky a požadavky, které se musí splnit, aby ten projekt Evropská komise nakonec přijala. Takže ten systém je zaměřen na to, aby byl k dispozici členským státům, ale aby měl e, dopad i na naše komisní zájmy. To znamená, abychom měli kvalitní projekty, které, budou, e, které členské státy budou rychleji předkládat. Děkuji mnohokrát, Rudolfe, a tím bych chtěla skončit naší schůzi. 9. prosince za týden ve čtvrtek 9 hodin dopoledne budeme mít další schůzi a, vyža- a e, e, vyzývám vás, abyste přišli včas, protože máme hodně e, bodů na programu jednání. Včera jsme měli a v, ve Štrasburgu jsme měli setkání koordinátorů na začátku naší příští schůzi budeme mít zástupce Liež, takže Eh, se těším na další setkání. Těm, kteří zůstali až do konce, děkuji za aktivní účast. No.